Good morning, ladies and gentlemen. Uh, welcome everybody in this... Uh, Hezké dopoledne, dámy a pánové. Všechny vás srdečně vítám na zasedání tohoto podvýboru. Chtěl bych přivítat samozřejmě všechny členy tohoto výboru a také hosty. A budu dále pokračovat polsky. Wszyscy Państwo otrzymali Wszyscy Państwo otrzymali porządek obrad. Czy są uwagi? Předpokládám, že jste všichni obdrželi návrh pořadu jednání a se ptám, zda k tomu má někdo nějaké připomínky. Zdá se, že tomu tak není. Myslím tedy, že můžeme přijmout tento pořad jednání. Bod 2. To jsou sdělení předsedkyně. Mám některé dobré zprávy, začnu u Spojených států amerických. Další stát, tentokrát Connecticut, oznámil, že do, eh, bude, zrušena, eh, bude zrušen trest eh, smrti. Je to již 17. stát ve Spojených státech, který upouští od trestu smrti a je to pátý stát za pět let, který udělal takovýto krok. Guvernér Daniel Meloy podepsal tento zákon minulou středu a tento zákon vstupuje v platnost okamžitě, ale neplatí retroaktivně, pouze prospektivně. Zároveň také platí, že trest smrti bude nahražen doživotním, ale to pouze pro budoucí případy. Eh, mám ještě některé informace týkající se eh, Jižního Sudánu. Konflikt eh, stále probíhá a to na hranicích mezi Sudánem a Jižním Sudánem. Oblast, která je nejvíce postižena, jsou hory Nuba a počet uprchlíků, kteří hledají útočiště, stoupá každým dnem. V současné chvíli je to více než 23 tisíc uprchlíků v táboře Jida. Toto může eskalovat v závažnou humanitární krizi, a to zejména v momentě, kdy začne deštivé období, kdy bude obtížné získat jídlo a základní eh, komodity. Bezpeč... Rada bezpečnosti OSN 2. května schválila usnesení, podle kterého budou, eh, budou na obě země uvaleny sankce v případě, že během 14 dní nenastanou eh, vzájemná jednání, na kterých by se řešily jednak příjmy z těžby ropy a jednak eh, Eh, vytyčení hranic, a to formou mírovou a na základě kompromisu. Hranice mezi těmato dvěma zeměmi je klíčovou otázkou, zejména pokud se jedná o vzájemné vztahy mezi těmito dvěma státy. Za třetí bych vás chtěl informovat o další záležitosti. Týká se to hladovky eh, v Palestíně. Předseda, předsedkyně naší, našeho podvýboru získala informace od eh, Jako Klode, což je koordinátor eh, kampaně Otevřené dveře. Eh, je to tedy organizace, která združuje 410 evropských poslanců ze 27 členských států a týká se dvou palestinců, kteří již 72 dní drží hladovku. Jejich zdraví je nyní v ohrožení. Kromě těchto dvou hladovkářů je dalších sedm hladovkářů, kteří drží hladovku již velmi dlouhou dobu a až jich další dva tisíce lidí se připojilo během posledních tří týdnů. V tomto kontextu jsme získali také informace, které se týkají podmínek eh, zadržení, za jakých jsou tedy zadrženi. Týká se to velmi ponižujícího zacházení a to eh, vůči eh, těm několika málo návštěvníkům. Týká se to například osobního prohledávání. Tyto návštěvníci se musí slíknout, sleknout do naha. A to je v protikladu se základními právy. Například eh, není možné pro tyto hladovkáře se vzdělávat. Eh, to jsou věci, na které pan Jakov poukázal. Další sdělení Jemen. Delegace výboru Droha pod eh, vedením Eh, našich členů a za doprovodu eh, pana Havita a pana Predy se vrátili z Jemenu teprve včera, jestli se nepletu. A během následujícího setkání našeho výboru budeme mít k dispozici plnou zprávu z této cesty. Eh, navíc předsedkyně této delegace se k nám připojí ještě během dneška. Včera se z Jemenu vrátila velmi pozdě. Další téma Bahrajn. 29.4. naše kolegyně Ana Gomez přistála eh, na letišti v Manamě, ale nebyla vpuštěna na území Bahrajnu. Byla požádána, aby vysvětlila, proč chce eh, zemi navštívit a byla požádána, aby poskytla kontaktní údaje na osoby, které chce navštívit. To vše se stalo Přesto, že se prokázala jako členkou Evropského parlamentu a prokázala se portugalským diplomatickým pasem. O pět hodin později eh, stále ještě eh, úřady nedospěly k žádnému závěru. Ona také nesměla eh, navázat kontakt s bahraňským ministerstvem zahraničních záležitostí a paní Gomez žádala o návštěvu paní Zainab Al-Kavája, což je bojovnice za lidská práva, a poskytla také kontakt na právníka eh, otce paní eh, Al-Kavája. Chtěla také zjistit informace o zdraví eh, pana Abdullahi al-Kavája, což je e, známý bojovník za lidské práva, a otec Zajníby, který, si, e, e, který je ve vězení na doživotí za to, že se účastnil pro demokratických protestů loňský rok. A začal na protest hladovku před 82 dny Nakonec eh, paní Gomez eh, neobdržela povolení ke vstupu, neobdržela vstupní víza a musela opustit zemi. Naše paní předsedkyně napsala eh, protestní notu bahrajnskému velvyslanci společně s panem Brokem a pan Schulz se obrátil na bahrajnské úřady ve stejné věci. Natáčecí tým BBC navštívil pana al v bojenské nemocnici v Bahrajnu. Tato návštěva byla minulý týden. Pan al prohlásil, že péče je dobrá, až na to, že eh, eh, jsou mu nuceny potraviny. Eh, něco takového ovšem nemocnice popírá. Soudní tribunál eh, také ovšem prohlásil, že tento případ a 19 dalších případů by měl být eh, posuzován před občanským a nikoli vojenským soudem. Další téma eh, slyšení v Ruské Dumě. Na posledním rozšíření, rozšířeném byru našeho podvýboru Paní předsedkyně nás informovala, že v Moskvě se bude konat slyšení, kterému bude předsedat právě zástupce Ruské dumy a bude se to týkat porušování lidských práv v Evropské unii. Minulý týden paní předsedkyně obdržela pozvání, abychom se zúčastnili takovéhoto slyšení. Naše paní předsedkyně toto pozvání odmítla. Pan Brok obdržel podobné eh, pozvání a já předpokládám, že i on bude reagovat a postoupí odpovídající notu předsedovi eh, Evropské delegace v Moskvě, který tam bude mít statut pozorovatele. Další téma Burma. Doplňovací volby v Dubnu respektive po nich následovala jistá nejistota ohledně toho, zda Aung San Suu Kyi a její strana opravdu bude moci zasednout v barmském parlamentu, protože musí přísahat na ochranu e, ústavy. Ovšem existují zásadní pochyby, zda takováto ústava je e, demokratická. Nyní si můžeme být jistí, že noví členové parlamentu opravdu zasednou do tohoto zákonodárného sboru. Za předpokladu, že budou eh, souhlasit s tím, že budou respektovat ústavu. Ovšem, tato ústava i nadále zbuzuje zásadní pochybnosti v tomto výboru. Musíme zůstat velmi obezřetní a i nadále bedlivě sledovat situaci lidských práv v Barmě. Evropská unie má nyní v Barmě eh, svůj kancelář a díky tomu bychom měli mít také lepší informace o tom, co se na místě děje a také bychom díky tomu měli mít možnost získávat aktuální informace o tom, jak se vyvíjí tamnější politická situace. Měli bychom ovšem také říci, že laureát ceny Sahara se mohl aktivně účastnit těchto voleb. Toto je určitě zásadní signál, který země vysílá o tom, jakou roli by měla hrát strana, kterou zastupuje Aung San Suu Kyi. Další téma Čína, případ eh, Chen Guangchena. V posledních dnech jsme se z médií mohli dozvědět opravdu spoustu informací o tom, jak je to s tím, aktivi- eh, a s tím bojovníkem za lidská práva Chen Kuang-chenem, který utekl z domácího vězení a hledal útočiště na americké ambasádě v Pekingu. Tento případ poukazuje na to, že lidská práva nejsou druhořadým tématem, ale klíčovým tématem, eh, které by mělo být v samotném srdci mezinárodních vztahů. Náš parlament se začal zabývat touto tématikou již v roce 2006. Chen Quengcheng tehdy byl odsouzen na čtyři, lety, eh, na čtyři eh, leta odnětí svobody od té doby jsme eh, přijali eh, celou řadu usnesení k této problematice. Během toho krátkého pobytu, kdy pan Chen byl na americké ambasádě, původně říkal, že chce zůstat v Číně za předpokladu, že jeho práva budou respektována a chráněna. Brzy potom ovšem požádal o to, aby mohl odletět Čínu, z Číny stejným letadlem jako ministrně zahraničí eh, Clintonová. Reakce z Číny i ze Spojených států byly, že tato osoba může opustit Čínu jakožto budoucí student, který chce studovat ve Spojených státech. Čínské úřady poukázaly na to, že toto Tomu by musela předcházet podmínka, že bude mít pan Chen odpovídající cestovní eh, dokumenty a musí existovat dobrý důvod pro to, aby takovéto dokumenty byly vydány. Pan Chen během nadcházejících dramatických eh, událostí zavolal přímo do amerického kongresu na slyšení, kde tedy to bylo přenášeno živě. Vysoký zastupitel paní Eštnová a jiní zástupci EU, eh, e není zcela jasné, co by tedy udělali nebo jak se postaví k tomuto eh, případu čínského dezidenta. Otázkou je, zda z toho nebudou následovat další sankce eh, čínského režimu proti dalším dizidentům. Pan Chen Guangcheng zůstává i nadále izolován v, hosp- v nemocnici v Pekingu a jeho stav je eh, nejasný. Přátelé, jeho přátelé a jeho rodina, kteří mu pomáhali utprchnout z domácího vězení, jsou nyní nezvěstní. Myslíme si, že je potřeba zajistit svobodu pana eh, Čena a že musí být jeho lidská práva dodržována s přihlédnutím také k jeho dlouhému eh, eh, trestu odnětí svobody a domácímu vězení. Myslím si, že je nejvyšší čas, aby jak pan Chen Guangcheng, tak jeho rodina měli možnost požívat základních svobod. Byli jsme také informáni o tom, že eh, policie v Číně spochybnila eh, udělení Sacharovovy ceny Hu Jiovi v roce 2008. On je totiž blízkým přítelem Shen Quanchenga. Nyní bych rád přešel k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je výměna názoru se zvláštním zpravodajem OSN pro otázky Eh, lidských práv přistěhovatelců a s náměstkem výkonného ředitele agentury Frontex. Ohledně migrační politiky EU se sousedními zeměmi a řízení migračních proudů na vnějších hranicích EU. Když hovoříme o eh, přestěhovácích nebo migrantech, tak je, víme, že je to pro eh, naši evropskou politiku velmi citlivá eh, záležitost, zejména právě v kontextu vnějších hranic EU. Eh, všimli jsme si, jaká je situace během toho takzvaného arabského jara a jak se situace v středomoří vyvíjí. jsme také svědky vývoje na turecko-řecké hranici. Loňský rok byla provedena studie, která se zabývala právě lidskými právy a, e, e, a migrací. Tato studie byla představena v červnu 2011 a možná víte, že to vedlo k velmi Eh, intenzivním diskuzím. Podle eh, této studie eh, se hovoří o tom, jakým způsobem Evropská unie ve skutečnosti řídí tuto migrační politiku. Každopádně má to jednoznačně pozitivní dopad na ochranu lidských práv na druhou stranu, veškeré dopady nejsou vždy pouze do, eh, pozitivní, zejména pokud jde o práva migrantů. Všechny země eh, v poli, evropské politice sousedství udělali jistý pokrok, pokud jde o eh, politiku řízení migračních toků to se týká zejména otázky pravidelné a nepravidelné eh, migrace. Eh, migranti a uprchlíci i nadále patří mezi ty nejzranitelnější skupiny, protože jejich lidská práva jsou porušována a to velmi pravidelně. Tito lidé nemají často eh, možnost dovolat se svých práv či žádat o právní ochranu. Z různých zdrojů také slycháme o tom, jak dochází k porušování lidských práv migrantů. Na televizních obrazovkách to můžeme ve zprávě vidět v podstatě každý den. Výtažek z eh, této zprávy byste měli mít ve svých podkladech a tento výtažek se týká právě zejména otázek bilaterální spolupráce, finanční spolupráce a některých praktických aspektů spolupráce. Soudržnost mezi interními a externími politikami v oblasti migrace je eh, záležitostí, kterou nesmíme pustit ze zřetele a určitě zde jsou ještě některé otázky nebo pochybnosti. Měli bychom také říci, že zhruba před rokem jsme představili stanovisko ve výboru AFED pro výbor LIBE a toto stanovisko se zabývalo novými ustanoveními pro Evropskou agenturu pro řízení eh, provozní spolupráce na vnějších hranicích, tedy Frontex. A tehdy jsme mluvili přesně o těchto věcech, tedy o soudržnosti mezi interní a externí politikou v oblasti migrace. V tomto stanovisku rozšířený mandát agentury Frontex pro externí záležitosti chápeme jako eh, něco, kvůli čemu si děláme obavy, a to zejména kvůli eh, lidským právům. Eh, Evropský parlament by měl mít dohled nad dohodami mezi Frontexem a třetími zeměmi. Já bych chtěl eh, poděkovat našim hostům, kteří eh, přijali eh, pozvání na tuto výměnu názorů. Chtěl bych zejména přivítat našeho zástupce z OSN, pana François Crepe. Děkuji tedy ještě jednou mnohokrát za to, že jste přijal naše pozvání. současné chvíli pan eh, Krepe má eh, na starosti otázku eh, středozemí a Určitě se již snažil nalézt odpověď na tu otázku řízení migračních toků na vnější hranici. Výsledkem by měla být zpráva, která bude předložena Výboru pro lidská zpráva OSN, a to již v červnu, tuším 19. června. Ještě jednou vás tady zde srdečně vítám a nepochybuji o tom, že budete mluvit o vašem cíli, o rozsahu vaší mise a také o výzvách, které stojí před Evropskou unii v kontextu migrace ve středozemí. Tyto eh, problémy jsou určitě nelehké, a to zejména po událostech eh, arabského jara. Chtěl bych přivítat také pana Gil Ariase Fernandéze, který rovněž přijal naše pozvání. Pan eh, Fernandez nám poví informace o tom, jak se vyvíjí situace v agentuře Frontex, jaká jsou tam zvláštní vztahy vůči eh, zákonným povinnostem, ale také vůči povinnostem eh, souvisejícím s ochranou uprchlíků. Slovo zcela jistě dostane také zástupce eh, komise a zejména tedy eh, externí vnější eh, služby. A jsme také rádi, že zde máme pana Denny de Temermana z generální ředitelství HOM, kterým určitě také posléze dám slovo. Přejdeme tedy rovnou k rozpravě. Rád bych dal tímto slovo panu Krepe za eh, Spojené národy, tedy zvláštnímu zpravodaji pro práva eh, migrantů. Ještě bych vám rád eh, řekl, že máme pouze omezený čas. Prosím, zkuste dodržet minutový časový limit. Prosím, máte slovo. Velice vám děkuji, pane předsedo. Good morning to everyone. Přeji vám všem krásné dobré ráno. Rád bych vás nejprve seznámil s vlastním mandátem a potom s tím poselstvím a potom bych rád naznačil eh, výzvy, před kterými tato mise stojí. Eh, zvláštní zpravodajové jsou nezávislí experti, kteří jsou eh, jmenováni na určitou dobu. Já se mám zabývat zkoumáním osudu migrantů na celé planetě. A musím předložit dvě tematické zprávy ročně a Eh, také absolvovat dvě eh, mise do jednotlivých zemí ročně. Samozřejmě se věnují celé řadě dalších věcí eh, v souvislosti s určitými individuálními případy, událostmi se obrací na jednotlivé státy, co se týče zákonů a podobně. Také spolupracují s Vysokou komisařkou pro lidská práva a také bych chtěla říci, že ta mise se týká eh, lidských práv eh, migrantů na hranicích Evropské unie. Já jsem již byl na misích v Albánii v loňském roce v prosinci, když jsem byl svědkem bezprostředních dopadů spolupráce Evropské unie s touto zemí. Bylo to nesmírně zajímavé. A v letošním roce na základě těchto zkušeností a také eh, předchozích průzkumů jsem se rozhodl, že se budu informovat eh, o situaci na hranicích Evropské unie, protože Evropská unie je globálním aktérem, je takovým majákem eh, prosazování lidských eh, práv ve světě a je třeba se politicky zaměřit na otázky určitých regionů a také stoupá eh, velké množství zpráv o porušování lidských práv na hranicích. Eh, navštívil jsem různé instituce tento týden v Bruselu, také jsem byl ve Vídni. Eh, požádali jsme a obdrželi jsme povolení, abychom v červnu navštívili Tunisko, Očekáváme na odpovědi a rozhodnutí ohledně Turecka a záhy se chceme také vyprat vypravit na podzim do Itálie a e, rovněž na podzim do Řecka. Budeme se zaměřovat také na situaci na italsko tuniských a řecko-tureckých hranicích jako příklady vnějších hranic Evropské unie a také e, v červnu 2013 budu e, vypracovávat tu zprávu a také navštívím Evropské instituce instituce. Eh, máme pravidelné zprávy, které ukazují, že dochází k porušování práv migrantů, eh, kteří eh, překračují nebo již překročili evropské hranice. Došlo k některým extrémním případům, jako například úmrtí migrantů v oblasti Středomoří v procesu překračování hranic. Dochází ke zneužívání jejich práv, například je to fyzické zneužívání ze strany pohraničních pracovníků, eh, dále eh, nelidské také eh, podmínky věznění eh, pro dospělé i pro děti, eh, odepírání přístupu k jejich právům a podobně. Dochází k tomu na území Evropské unie a je v podstatě snazší to monitorovat, je snazší povolat příslušné k odpovědnosti v EU. Máme příslušné mechanismy, jak příslušné osoby popohnat odpovědnosti a obtížnější je to eh, mimo Evropskou unii a také eh, při vlastním přechodu, když se eh, migranti snaží dostat do Evropské unie. Například došlo k velkému počtu osob, které se snažily dostat do Turecka. To je především posun z přesun osob z těch východních zemí a e, v Tunisku ze subsaharské Afriky, takže e, e, snažíme předkládat programy, včetně financování, abychom podpořili a, nebo zabránili docházení k porušování lidských práv migrantů přicházejících do našich zemí. A k tomu můžeme přispět různými způsoby. Rozvíjíme opatření na hranicích. A také se to týká sousedních států, kde se třeba e, toto pochybení nemonitoruje anebo jestliže Evropská unie bude financováním e, migranty aktivně podporovat, tak e, jde eh, opět o to, že zde může docházet k porušování lidských práv migrantů. Eh, jestliže Evropská unie eh, podporuje nevládní organizace, instituce pro podporu lidských práv, Eh, musíme si položit otázku, eh, je to adekvátní, když kontrolujeme eh, proudy migrantů. Jde o to, jak přijmout model řízení hranic, abychom zachovali přístup respektování lidských práv v evropské dokumenty, které se zabývají systémem udávání, poskytování azylu, již dosáhly značného pokroku. Je důležité důležité v tomto pokračovat a Evropská unie velice dobře eh, pokračuje v této otázce, ale to je jenom jedna část udělování azylu a to eh, není postačující pro eh, řízení toku azylantů. Někteří migranti nepotřebují to typ ochrany, potřebují veškeré typy ochrany. Eh, migranti eh, mají stejná práva jako kdokoliv z nás, eh, jak jsme tu přítomni, kromě toho, že nemohou volit a být voleni na území státu, kam vstupují, ale také si jich dotýkají všechny ostatní lidská práva. A to musíme mít na paměti. To je klíčový prvek. Lidská práva se již dotýkají naprosto stejně eh, na základě obecné lidskosti. Hlavní otázky jsou eh, naše eh, politiky, jak zabránit výstřelkům na hranicích. Velice často k nim dochází z nepatrných důvodů a zatčení nebo uvěznění by mělo být vždy posledním řešením, e, ne tím prvním opatřením. E, migranti bývají zadržováni e, na různou dobu, měsíce i léta. Dochází také k zadržení dětí. To je velice časté v migračním procesu na celém světě. V EU i mimo EU zadržování celých rodin a e, respektování přístupu e, k právům, e, přístup získat právníka, právní zastoupení, tlumočníka a stejně tak ekonomická a sociální práva, jako přístup na školní docházku, na zdravotní péči pro děti, pro ženy, přístup ke vzdělávání, k podporu stravě, k ubytování a také přístup k práci. Jestliže budou opravdu eh, pracovat, potom eh, pracovní právo by se mělo uplatňovat na všechny osoby. Eh, přístup v blízké budoucnosti v Evropské unii chceme mít centralizovaný přístup v politice řízení migračních toků. Je to přístup k migrantům na na všech úrovních v eh, politice Evropské unie, na území Evropské unie. Je to také při jednání se sousedními eh, zeměmi, týká se to politiky sousedství s sousedními zeměmi. Je to respektování lidských práv, které se mají stát centrem politiky a uplatňování politiky. Je třeba zajistit, aby politika Evropské unie neexternalizovala eh, tento problém tím, že bude eh, problémy odsouvat na druhou stranu hranice a tvrdit, že to není náš problém, aby eh, i ostatní země upřednostňovaly respektování práv migrantů. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji vám za vaši prezentaci a nyní máme dalších 8 minut pro pana Gila Ariase Fernandéze. Rád bych vám udělil slovo. Děkuji, eh, vás, eh, děkuji vám velice za pozvání. Přeji vám hezké dobré ráno. Eh, na základě pozvání jsem připravil svou eh, prezentaci a rozdělil jsem ji do čtyř eh, hlavních částí. První část se bude týkat rozvoje, k němuž eh, došlo ještě před přijetím nového nařízení o hranicích v roce 2011 a Dále budeme hovořit o plánovaných akcích, potom rozvoj spolupráce s specializovanými eh, agenturami a nakonec to bude spolupráce se třetími zeměmi. Dovolte, abych začal tou první eh, kapitolou základní práva jako eh, základní evropské hodnoty jsou to tedy ty aktivity, které byly zahájeny koncem roku 2005. viditelnější aktivity v roce 2011, ještě než byla přepracována na ustanovení o agentuře Frontex. V březnu 2011 správní rada Frontexu podpořila svou eh, strategii základních práv, kterou eh, navrhl eh, výbor, který se sestával z různých partnerů. Byly to také UNHCR, IOM a také Evropská komise a celá řada zástupců členských států. Opírá se to o skutečnost, že Frontex chce podporovat lidská práva a pokládá je za nedílnou součást integrovaného řízení hranic. Co se týče eh, realizace této strategie, Eh, tak eh, byl přijat eh, správní radou Frontexu v září 2011 akční plán. Tento akční plán vychází z 20 akcí a to, jak bude Frontex realizovat tyto strategie, včetně spolupráce s vnějšími partnery tyto akce se opírají o hlavní eh, pole eh, aktivit eh, Frontexu jako analýza rizik a plánování operací, vytváření kapacit a nakonec vytváření horizontálních aktivit jako eh, externí vztahy. A další krok je eh, etický kodex Frontexu. Frontex eh, vytvořil etický kodex pro operační aktivity a týká se osob zúčastněných těchto aktivit a zahrnuje to také školení porušování etického kodexu může vést k vyloučení z aktivit Frontexu. V současnosti Frontex přepracovává svůj etický kodex a přitom zohledňuje eh, realizaci eh, nového eh, nařízení o Frontexu podle článku 2 a, a nakonec profily evropských hraničních týmů, to členové Frontexu vytvářejí eh, hraniční eh, týmy rychlého zásahu evropské eh, týmy se budou sestávat eh, z pohraničníků členských států, expertů eh, na řízení hranic a členské státy přispějí do tohoto půlu na základě specifických profilů, které Frontex rozvíjí. Po nominaci do tohoto půlu bude Frontex vytvářet tyto týmy při respektování mezinárodního práva a základních práv eh, na ochranu hranic. Druhá část mé prezentace eh, se bude eh, týkat roku 2012, to znamená práce, která již byla zahájena. Chtěl bych zahájit hovořit o konsultačním fóru. Nařízení v článku 26a dává Frontextu mandát vytvořit konzultativní fórum a jmenovat pracovníka pro základní práva. V únoru 2012 právní rada vytvořila poradní výbor, který se sestává ze zástupců eh, správní rady několika členských států Evropské komise a také zástupců partnerských organizací, včetně agentur pro základní práva EASO a UNHCR. Tento poradní výbor má e, pomoci agentuře připravovat rozhodování vzhledem eh, k realizaci článků, o níž jsem hovořil. Co se týče vytváření konzultativního fóra, jeho úkolem bude podporovat eh, správní radu a ředitelství v otázkách základních lidských práv a vytváření strategií etického eh, kodexu a běžných prací. Vychází se z toho, že e, budou dva typy účastní to, účastí na tomto fóru. E, první skupinou budou společnosti, e, organizace občanské společnosti, bude to 9 z 50 členů a potom druhá skupina budou organizace Evropské unie, které se specializují na lidská práva. Jsou to dvě agentury, Anon 3, EASO a e, e e, potom Organizace pro lidská práva při UNHCR a potom IOM, Organizace demokratických institucí a pro lidská práva a Rada Evropy. Složení 21. tohoto měsíce bude rozhodnuto o složení tohoto konzultačního fóra. Nařízení vytváří také mm, mm, eh, pozici eh, pracovníka pro lidská práva, který bude odpovědný přímo eh, řídí správnímu orgánu. Tento pracovník bude jmenován správní radou Frontexu a e, e, toto jmenování by mělo být e, v září. Očekáváme, že tento pracovník či tato pracovnice se ujme své práce ještě před koncem roku 2012. Bude mít v určité funkce monitorování a Nakonec bych se rád zmínil o e, návrhu e, postupu, jak e, budou řízeny nebo pozastaveny operace v oblasti lidských práv. To je stanoveno v článku 3 a to, že ředitel agentury pozastaví nebo ukončí eh, úplně operace, pokud eh, eh, usoudí, že tyto operace budou přetrvávat. Je to takový interní mechanismus, který má zajistit eh, respektování lidských práv od eh, plánovací fáze až po vlastní operaci a řeší možnost jejich ukončení. Co se týče bilaterálních vztahů s našimi partnerskými organizacemi Frontex a UNHCR, eh, Máme velice dobrou spolupráci, zejména v oblasti školicích aktivit UNHCR byl také naším partnerem při vytváření konceptu školení v oblasti lidských práv a školení pracovníků Frontexu v této oblasti. Co se týče eh, agentury pro lidská práva, spolupráce eh, je ve prospěch obou agentur. Agentura pro lidská práva pomáhá svými znalostmi Frontexu eh, v přístupu k eh, jednotlivým aktivitám. a my poskytujeme technickou podporu. Kromě této eh, spolupráce se zaměřujeme na vytváření eh, profesionálního etického kodexu na podporu lidských práv, vytváření osvědčených postupů. Tato agentura pro lidská práva podporuje tedy naše pracovníky také. Dále, co se týče EASO, naše spolupráce začala v roce 2011. Frontex se účastní a přispívá také při jednání jejich správní rady. Některá jednání mezi jednotkami Frontexu a EASO se uskutečnila i v tomto roce, abychom identifikovali možnosti spolupráce a podepsali dohodu o spolupráci do blízké budoucnosti. A nakonec, co se týče spolupráce s třetími zeměmi, naším prvotním cílem je zintenzivnit stávající bilaterální spolupráci s sousedními zeměmi a zeměmi, které se stávají eh, eh, místem eh, eh, běžné migrace. Opíráme se o listinu základních lidských práv a také eh, musíme věnovat zvláštní pozornost potenciálním kandidátským zemím, zejména vzhledem k, k standardům řízení hranic. Máme Eh, eh, velkou pozornost věnujeme eh, migraci na moři. Je to spolupráce s 16 zeměmi a také usilujeme o spolupráci s dalšími devíti zeměmi. Tímto jsem dospěl ke konci své prezentace, pane předsedo, a s radostí odpovím na vaše otázky. Děkuji vám. Děkuji, pane Ariesi Fernandezi. A nyní bych chtěl zahájit diskuzi. Hení Lochpiller by chtěla ještě vystoupit. Omlouvám se, že jsem se opozdila, ale pozorně jsem naslouchala vaší prezentaci a děkuji vám za ní. Mám několik otázek na pana Krepo a také na pana Jill Ariase. Někdy se objeví politická představa, včetně naší země Německa, že je třeba pomáhat migrantům anebo je chránit před riziky, aby překročili středozemní moře. A je tu myšlenka vytvářet takzvaná uvítací centra, welcoming centers, jež tedy na straně Magrebu. Je to eh, myšlenka, na které se ještě pracuje a pokud se rozvíjí, podpořil byste takovouto myšlenku, protože e, tu zasnívají argumenty, že by e, nemuseli tedy e, čelit porušování svých práv, že by se nesetkávali s kriminálními organizacemi a dále země, které navští navštěvujete, zabýváte se jejich situací, ale sledujete také eh, situaci na eh, hranicích, jako je například hranice s Ukrajinou eh, nebyla ratifikována úmluva o slučování o, o právech rodin. Je to tedy pro vás relevantní? A dále mám ještě otázku na oba dva z vás. Evropský e, soud pro lidská práva e, jež e, zveřejnil rozsudek vůči Itálii a to ukazuje, že žádná oblast ani na širém moři, ani ve středozemním moři není oblasti, kde by neplatila e, práva. Jak se díváte na toto rozhodnutí? Protože když navrhujeme stanoviska, která se budou týkat příštího mandátu Frontexu, tak ty vždy o, právní otázku, e, která práva se uplatňují e, zabývá se tím také výbor Libe a myslím, že nyní jsme se dostali o kousek dále. Nás by zajímalo, jak se to dotýká vaší práce. A otázka na pana Ariase. Řekli jste od té doby, co v roce 2005 Frontex zahájil svou činnost, e, domníváte se, že lidská práva jsou relevantní součástí vaší práce. To je velice dobré, protože ředitel Frontexu, když během minulého období e, navštívil parlament, řekl, že nemůže reagovat lidská práva práva, protože se domnívá, že Frontex nemá žádný mandát, aby se zabýval touto ochranou. A nyní se domnívám, že tu je nový mandát. A pokud se tedy objevují nějaké případy, například porušování lidských eh, práv. Může se do toho Frontex zapojit? Jak k tomu přistupujete? Nyní máte ten nový etický eh, kodex Eh, bylo to tedy relevantní ještě před rokem 2011 a nyní to je spíše připomínka. Možná, pokud se eh, uskuteční všechny vaše plány, tak eh, naplníte do konce roku 2012 to místo pracovníka pro lidská práva podle našeho e, rozhodnutí bychom byli rádi, kdyby takovýto e, pracovník vznikl co nejdříve. E, měli byste tedy ne závazno, nezávislou osobu zodpovědnou za lidská práva. Snad byste nám tedy mohl říci, proč to trvá tak dlouho. Děkuji vám. Děkuji bardzo paní předničancej. Moc děkuji. O slovo žádá ještě paní Kellerová. Moc krát děkuji. Já mám otázku na oba eh, mluvčí. Pane Krep, nevím, jestli jste slyšel o plánech eh, Evropské komise, která chce vytvořit Eurosur, tedy něco jako evropský eh, dohledový systém od tedy surveillance. Eh, to by mělo být jak vně, tak uvnitř EU. Eh, mělo by to být také doprovázeno bilaterálními smlouvami se třetími zeměmi, jako je například Tunisko, Libie a tak dále. Prostě eh, mluvíme o jižní části Středomoří. Součástí by také měl být dohled nad hranicemi, zejména v oblasti Středomoří. K tomu patří samozřejmě spousta technických vymožeností. Členské státy by tedy měly být uvědoměny o tom, když například loď opustí tuniské břehy, potom by mohlo být například eh, možné navázat kontakt přímo s tuniským úřady, aby takovou loď zkontrolovali před odjezdem. Zajímalo by mě ovšem, eh, jak je to v kontextu evropské legislativy, jakým způsobem byste vy eh, eh, hodnotil tyto bilaterální smlouvy například mezi Itálií a Libií nebo Itálií a Tuniskem. Víme, že tyto bilaterální dohody nebyly přímo opírány o hodnoty lidských práv. Otázka také, proč to pro Boha trvalo tak dlouho, než se nám podařilo eh, zařídit eh, eh, post úředníka pro lidská práva. Je to v podstatě rok od té doby, co jsme s tím začali, stále jsme ještě tento proces nedokončili. Já se ptám, proč? Víme, že poradní výbor se k tomu již vyjadřoval. Víme, že není tak složité vytvořit takovouto orgán, který má čistě poradní funkci. A pokud jde o podmínky pozastavení nebo přerušení eh, aktivit Frontexu za předpokladu, že dojde k naplnění z těch kritérií, slyšeli jsme od pana Leitingena před několika měsíci ve výboru Libe, že se na tom pracuje. Pracovalo se na tom 6 měsíců a pořád to ještě není hotové. A já se ptám, jak je to s porušováním lidských práv eh, u rodičů. Všichni víme, jaká práva jsou porušována na turecko-řecké hranici. Existuje to k tomu také velmi dobrý materiál, který to dokumentuje. A vy pouze eh, posuzujete kritéria pro posouzení porušení lidských práv, ale tam se práva porušují. To víme, že k tomu dochází konstantně a to na poměrně zásadní nebo vysoké úrovni. A já se ptám, proč to tedy všechno trvá tak dlouho? Jak se stavíte k těm situacím, kde dochází k porušování lidských práv a jak ve skutečnosti se vyrovnáváte eh, s tím, že v realitě dochází k porušování eh, lidských práv, ale vy stále pracujete na plánu, jak reagovat v případě, že k takovýmto porušením dochází? Moc krát děkuji. Ještě někdo žádá o slovo? Další otázka tedy. Já jsem si vyslechl oba řečníky a musím opravdu přemýšlet o tom, zda náhodou nezastupujete úřady, které víceméně jsou na opačné straně. Když se hovoří o aktivitách Frontexu, Eh, skoro bychom mohli říci, že Frontex je organizací, která provádí preventivní nebo represivní eh, kroky, která ve skutečnosti tedy chrání tu pověstnou pevnost Evropu od ostatních, kteří se chtějí dostat na její území. Jsou to tedy opravdu v podstatě opatření policejního nebo represivního charakteru. Když jsem poslouchal vás, pane Krepo, tak mě opravdu potěšilo, že vy nadále trváte na tom, že eh, migranti mají eh, stejná práva jako všichni ostatní. Podíváme-li se ovšem do uprchlických táborů a na praxi, která tam funguje, tak eh, tito lidé opravdu jsou všechno jenom ne naši rovnocení občané. Jsou to lidé, kteří jsou v naprosto zoufalé situaci a vypadá to, že se jejich situace za žádným zásadním způsobem nelepší. Zajímalo by mě, eh, jak se díváte vy na možnou spolupráci nebo interakci mezi těmito eh, organizacemi? Myslíte si, že zde je možná jistá spolupráce, že je možné s jistým způsobem zblížit postup vůči migrantům, který má i vaše dvě organizace? Děkuji. Moc krát děkuji. Eh, zdá se, že o slovo již nikdo z přítomných nežádá. Eh, rád bych tedy ještě řekl, že já vítám fakt, že zde hostíme eh, zasedání, které se zabývá právy migrantů. Na jedné straně zde máme tedy zástupce organizace, která se zabývá základními lidskými právy uprchlíků nebo migrantů a na druhé straně máme zástupce Evropské agentury, která odpovídá za dodržování práv a povinností, které se týkají ochrany našich vnějších hranic. Tato situace začala být zejména eh, očividná po arabském jaru, kdy došlo k vyššímu tlaku migrantů na evropské země, zejména ze zemí na severu Afriky, kde právě to arabské jaro probíhalo, ale také se to týkalo migrantů z jiných zemí. Ti využili eh, této situace, tohoto zvláštního stavu a pokusili se dostat se do Evropy eh, právě v době, kdy situace v jiných zemích eh, byla velmi komplikovaná. Zejména dramatická byla situace uprchlíků z Libie. Zdá se tedy, že zde pracujeme opravdu ve správném kontextu, na základě kterého bychom si mohli udělat dobrou informaci o tom, jak to ve skutečnosti je. Určitě máme spoustu informací také z médií. Tyto programy ovšem nejsou příliš eh, atraktivní, protože jsou vysílány ve, buď to pozdě v noci nebo velmi brzo ráno. Eh, v těchto programech je ovšem možné se podívat na to, jaká je situace migrantů například v Řecku. Další problematikou je finanční záležitost eh, těchto věcí. Finance do jisté míry omezují schopnosti a možnosti zemí, které jsou na vnější hranici nebo které mají vnější hranice. Souvisí to ale také s financováním center pro uprchlíky a migranty. Respekt pro lidská práva je součástí sousedních vztahů pro Evropskou unii, tedy eh, vztahu Evropské unie se zeměmi, eh, které jsou předmětem politiky sousedství. To platí také pro eh, podle ustanovení Lisabonské smlouvy. Rád bych ještě poukázal na to, že podle stokholmského programu nebo v rámci stokholmského programu vznikl nebo bylo řečeno, že Evropská rada vyzývá, aby byl vytvořen plán, eh, akční plán pro lidská práva za účelem prosazování hodnot, eh, evropských hodnot v, obla, v této oblasti. Je to tedy akční plán, eh, který se týká lidských práv v kontextu vnějších vztahů. Jsme si vědomi, že toto samotné asi o sobě stačit nebude. My potřebujeme také správná, eh, náprav, správná nápravná opatření a opatření pro eh, provádění takovýchto programů. Chtěl bych se tedy zeptat eh, pana Arias Fernandeze, k tomuto. Moje zkušenost ve své funkci poukázala na to, že Frontex ve skutečnosti není příliš připravený spolupracovat s národními parlamenty. My jsme je pozvali několikrát, pozvali jsme několikrát ředitele Frontexu do polského parlamentu a třikrát se nám to e, nepodařilo. Partnerství mezi agenturou Frontex a členskými státy zejména výbory pro evropské záležitosti v národních parlamentech, je důležitá pro vedení dialogu. K tomu, co říká ještě pan Arias Fernandez, vypadá to, že byla podniknuta celá řada kroků pro zlepšení situace migrantů. Navíc dochází k navýšení eh, migračního tlaku, což vede k dalším a dalším problémům. Proto by bylo žádoucí, aby Evropská komise, Evropský parlament a eh, agentura úzce spolupracovaly. Spolupráce by ovšem neměla být pouze na evropské úrovni, ale měla by se týkat také národních parlamentů. Tím zajistíme větší předanou hodnotu. Já bych tímto určitě chtěl podpořit právě takovouto formu spolupráce. Myslím, že ty koncepty a nápady, které zde zazněly, jsou vysoce eh, relevantní a napínavé a měly by sloužit jako odrazový mustek pro další diskuzi. Například podle volebních výsledků je nyní patrné, že v Evropské unie jsou nyní negativní nálady vůči migrantům. Není to hostejnost, mnohem spíše je to opravdu nepřátelskost. My často ty nevítané hosty potom bereme jako jakéhosi obětního beránka a potom to může mít negativní dopady právě například na eh, přistěhovalce ze zemí, kde, eh, která je zmítaná eh, nějakým konfliktem. To jsou fakta, se kterými se musíme vypořádat a náš podvýbor v tomto kontextu nese zvláštní odpovědnost. Jak zde již zaznělo, výbor Libé považuje migraci za zásadní téma protože eh, jsou to osoby, na které vnitřní politika Evropské unie má také dopad. Moc krát děkuji a nyní bych rád dal slovo zástupci EEAS a požádal bych vás, abyste si vzal slovo na tři minuty. Thank you, uh, Mr. Chairman. I... Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit o tom, jakým způsobem vnější služba řeší problematiku třetích států a komise předpokládám se zaměří na otázky Frontexu. Evropská Unie je přesvědčena o tom, že v rámci vnější rozměru a v rámci prostoru eh, spravedlnosti a bezpečnosti musíme řešit otázky kontroly hranic a k tomu patří také otázka eh, dodržování lidských práv. Při navazování spolupráce se třetími státy je klíčové, abychom zajistili, že tyto země eh, dodržují lidská práva. Jsme si vědomi toho rizika, že eh, potlačování eh, nepravidelné migrace může v důsledku mít na dodržování lidských práv negativní dopad. Boj proti takovéto migraci musí být holistický a do toho patří také lidská práva. Rád bych také poukázal na to, že od roku 2011 od listopadu eh, jsme schválili eh, globální přístup k mobilitě a do toho také spadá otázka migrace. Komise poukazuje také na důležitost tohoto přístupu, který musí vycházet z toho, že migrant je víceméně ve středu takovéto politiky. Není to tedy o tocích, není to o penězích, ale o lidech. Takováto politika musí být vytvořena takovým způsobem, abychom reagovali na potřeby a aspirace lidí, kterých se to týká. E, migrace je průřezovým tématem a cílem musí být posílit lidská práva těchto osob jak v e, zemi zdroje, tak v cílové zemi a samozřejmě také během tranzitu. Diskuze s partnery musí směřovat k posílání eh, lidských práv v procesu migrace. Dále sdělení se zaměřuje na dvě eh, klíčové problémy. Za prvé, určitě je důležité považ- eh, zvažovat situaci v eh, vysílacím nebo zdrojovém státě a určitě musíme také eh, zvažovat otázky své volného zadržování migrantů. Evropská komise a další agentury spolupracují na tom, aby tyto témata byla řešena. Když se zabýváme otázkou lidských práv migrantů, jsou zde dvě hlavní možnosti komunikace. Za eh, prvé jsou to právě výbory pro vnitřní záležitosti a spravedlnost a je to také dialog o lidských právech, eh, kde, eh, který leží v kompetenci vnější služby. Samozřejmě lidská práva se mohou probírat na obou platformách. V závislosti na zemi, které se to týká, jsme řešili například otázku chování eh, pohraniční stráže a poukázali jsme na to, že je důležité, aby přímo na hranici nedocházelo k porušování, jako je například zadržování. Je potřeba mít důvod, proč dochází k zadržování, nesmí docházet k svévolnému zadržování a musí proto být a také odpovídající podmínky eh, Eh, zabývali jsme se také otázkou zacházení s eh, migračními eh, pracovníky nebo migrujícími pracovníky, kteří pracují zejména v domácnosti. Zabývali jsme se také otázkou přístupu k azylu, tam, kde to bylo relevantní. A jeden příklad za všechny, tedy příklad, který jsme řešili se třetími zeměmi. Rád bych vás upozornil na naše stanovisko z března 2012, které se týkalo Libanonu. Po eh, smrti eh, doma, pracovníka v domácnosti z Etiopie eh, Evropská unie konstatovala, že lituje tohoto úmrtí a žádala libanonské úřady, aby došlo k plnému vyšetření Eh, důvodů, které vedly ke smrti. Tato smrt poukazuje na urgentní potřebu mít mechanismus ochrany a eh, mechanismus pro zajištění práv migrantů. Evropa vyzvala libanonské úřady, aby využili všechny nástroje pro ochranu migrantů a aby zajistila eh, tyto práva a je potřeba také odstranit diskriminační praktiky. To je tedy jeden z posledních příkladů, kde Evropská unie poukázala na situaci migračních, eh, migrantů eh, ve třetích zemích. Děkuji. i Děkuji vám. A nyní bych rád vyzval pana Temermana za komisi, aby se ujal slova. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být stručný. V roce 2011 jsme byli svědky celé řady změn. Netýkaly se pouze politiky, kterou vypracovala Evropská komise, ale týkala se i vizí a jak to již naznačil náš eh, kolega za ESVČ, globální migrace se stává jednou z klíčových eh, <clears throat> složek uvažování o budoucnosti a chceme eh, dosáhnout synergických účinků, těch zkušeností, které učinila Evropská unie jako praxi v členských státech, abychom eh, je uplatnili v praxi a podporovali takovéto modely jako určitý druh osvědčených postupů také ve vztahu k třetím zemím. Rok 2011 byl rovněž rokem, v němž jsme byli svědky přijetí eh, pozměněného nařízení o agentuře Frontex a musím říci, že z pohledu komise nemůžeme říci, že se od zahájení činností Frontexu příliš mnoho událo od toho roku 2005. Tedy nemůžeme eh, samozřejmě říci, že tato agentura pracovala v právním váku, protože se vždy zabývala plnou podporou lidských práv ve svých činnostech to budeme muset zdůrazňovat při všech příležitostech, kdy vystupujeme kontrola vnějších hranic Evropské unie zůstává záležitosti národních kompetencí. Členské státy jsou odpovědné za definování možnosti vstupu na území. Agentura Frontex je agentura Evropské unie, která má zajistit spolupráci, operační spolupráci mezi členskými eh, zeměmi na vnějších hranicích. Tady je velký rozdíl. Během konverzace zaznělo, že agentura Frontex byla odpovědná za kontrolu vnějších hranic Evropské unie. Já musím bohužel říci, že ani na základě eh, přepracovaného právního základu eh, tomu tak není. A je třeba, řekl bych to tak, to, to vidět jako nás, takže i když jsme udělali v této eh, oblasti velmi mnoho, že je před námi ještě hodně práce a je třeba se zaměřit na ochranu lidských práv e, a je jasné, že e, i agentura musí udělat velmi mnoho. A komise je pro urychlení tohoto procesu aby byl co nejrychleji e, vytvořen ten úředník pro lidská práva a konsultační fórum. Chtěl bych poskytnout některé informace o činnostech, které probíhají a také o činnosti Eurosol. To je eh, na základě právního názoru. Pracuje se na tom eh, rada, bude to předmětem procesu spolurozhodování a eh, jsme na začátku a dohled nad vnějšími hranicemi patří k těmto otázkám, které již spadají do platné legislativy. V současnosti usilujeme o ty synergické efekty, například eh, když eh, se na středozemním moři objeví plavidla, tak díky spolupráci členských států a příslušných orgánů ze třetích zemí se posílí možnost zachránit osoby na těchto plavidlech. Většinou se ob, objevují obvinění, že e, neděláme dostatek na záchranu těchto osob, které e, se snaží překročit Středozemní moře. Takže to je tak trochu nástin, e, o který v současnosti usilujeme. K vaší otázce, pane předsedo, co bylo doposud učiněno s tím akčním plánem. A e, souvislosti s programem. Musím říct, že jsme dosáhli určitého pokroku. Poslední pokrok spočítal v tom, že před několika týdny Rada pro vnitřní záležitosti vytvořila takovou cestovní mapu, jak jí dopad má migrace na veškeré tyto činnosti, ochrana základních lidských práv a my tomu budeme věnovat eh, velkou pozornost. Doufám, že se mi podařilo ve stručnosti naznačit celou tu situaci. Děkuji. Děkuji vám. Eh, nyní bych se chtěl obrátit na naše hosty a požádat je, aby odpověděli na otázky, eh, zareagovali na některé připomínky. Stat můžete zareagovat na některé to hodnocení. Pane eh, Krepe, můžete vystoupit jako první, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, budu eh, odpovídat na otázky v obačném pořadí. Zazněla tu otázka, eh, zda jsme dvě protichůdné strany. Myslím si, že ne, protože Členské státy e, mají e, na základě mezinárodního práva e, základní právo na svou národní suverenitu. A my usilujeme o lidská práva, takže suverenita a lidská práva jsou paradigmata mezinárodního práva, které je třeba umístit pod jednou střechou. Je zajist třeba zajistit, aby spolupracovali. Máme své cíle, chceme spolupracovat a musíme zajistit, když já říkám, eh, lidská práva by neměla omezovat suverenitu a zase ta suverenita by neměla příliš narušovat lidská práva. Je obtížné nalézt eh, vyvážený přístup, ale myslím, že to by mělo být naším cílem. Eh, těší mě, že hovoříte o Eurosuru. To je pro mě stále ještě tak trochu mystérium. Eh, to bude tedy začátek celé té mise. Musím se o tom dozvědět ještě něco více. V Eurosuru vidíme určitý nástroj a uvidíme, jak bude tento tento nástroj využíván. očekávám, že soudy a soudní tribunály budou potom posuzovat, e, zda e, ho využijí či ne. To bude základní otázka mezinárodního práva a bude e, ještě předmětem přeskupu. Musíme ještě přemýšlet o cílech, ale uvidíme, jak bude využíváno, jak se k tomu postaví soudy. Soudům by to jistě mohlo velice pomoci. Potěšila mě zpráva o e, pokroku e, vnější služby v otázce lidských práv. To e, mě velice těší, že k tomu došlo to rozhodnutí Soudu pro lidská práva, jako o tom hovořila paní Hochbühler. Ano, práva jsou vykonávána kdekoliv a musíme zajistit, aby každý, kdo vykonává nějakou eh, moc, respektoval lidská lidská práva, dále ochrana lidských práv eh, migračních pracovníků a jejich rodin. Osobně jsem nesmírně zklamán a myslím, že to je převažující pocit v celé OSN, že eh, eh, málo zemí ratifikovalo či podepsalo tuto úmluvu. Jež existuje v mezinárodním právu a má se uplatňovat u migrantů jako u osob s zdravotním znevýhodněním. Je to trochu více, je třeba nalézt zdůvodnění toho, co již stanovuje mezinárodní právo a uplatňuje u osob se zdravotním znevýhodněním. E, říká se, že některé členské státy by bývaly ratifikovaly úmluvu, kdyby e, neobdrželi telefonáty z e, některých hlavních měst. Nevím, nemáme potvrzení z těchto zemí, ale chtěl bych povzbudit členské státy, aby ratifikovali tuto úmluvu, protože tato úmluva znamená a její ratifikace by tedy znamenalo že by se z toho stal závažný závazek respektovat lidská práva. Já opakuji, všichni migranti mají e, stejná práva, i ti nepravidelní migranti. Víme, že někteří nechtějí ratifikovat kvůli kapitole 4 4, tam se hovoří o právech všech migrantů a kapitola 5, to jsou doplňková práva migrantů v regulérních situacích. To znamená, že se to týká i těch nepravidelných migrantů a některé eh, členské státy si to nepřejí. Myslím, že to musíme říci, musíme mít tu eh, odvahu říci, že i nepravidelní migranti mají lidská práva a jakmile budeme mít odvahu to říci, potom je velice obtížné stanovit rámec, který poskytne migrantům eh, skutečnou ochranu. A také úmluva ILO, která eh, stipuluje eh, důstojnou práci pro pracovníky v domácnosti, ať už to jsou pracovníci pravidelní či pravidelní to některé členské státy již ratifikovaly, některé zvažují ratifikovat ratifikaci. To ještě není slepá ulička a dále vytváření těch center. Ano, to je opět nástroj, pokud bude využíván pro informování, vzdělávání, zaškolování, zdravotnickou péči, potom to bude užitečné, pokud eh, budou centra využívána jako eh, detenční eh, centra, která mají zabránit migrantům, aby vycestovali a aby se, a přimět, aby se vrátili, potom ne. Dále z hranice s Ukrajinou. Já jsem se tedy zaměřil, eh, protože mám omezený čas, jenom tedy na hranice mezi Itálií a Tuniskem a Řeckem a Tureckem. A už končím. Eh, chtěl bych eh, zdůraznit, že se domnívám, že má práce bude usilovat o změnu zásadního rámce diskuze diskuze, eh, diskuze a to eh, znění, které zaznívá každý den o migraci. Chceme změnit eh, tuto konverzaci, abychom se zaměřili na právní rámec pro lidská práva. Pokud k tomu přispějí, tak se zhostím své práce, například rozlišování mezi pašování osob a obchodování s lidmi. Eh, to je hrozné eh, pašování lidí je hrozné, ale také zachránilo životy. Eh, četní uprchlíci, kteří se dostali do Evropy, tak byli zachráněni před diktaturami během celého století, takže musíme rozlišovat od tyto dvě věci, obchodování s osobami, to je jako u cigaret. To eh, je tedy špatné, ale pašování také může být špatné, ale může vést zákráně životů. Eh, takže tedy uvidíme, eh, co se odehraje v nadcházejících letech. Děkuji vám. Děkuji velice, pane Krepo. A nyní bych chtěl dát slovo panu Ariesi Fernandezovi. Prosím, máte slovo. Já bych rád z zahájil eh, tou otázkou vytvoření úředníka pro základní lidská práva konsultačního fóra. V prvé řadě bych chtěl říci, že toto eh, nařízení se týká obojí. Je třeba vytvořit toto eh, konsultační férum a vytvořit tohoto pracovníka pro lidská práva. Vyžádá si to určitou Eh, dobu a eh, v únoru tohoto roku se tím eh, zabýval náš výbor. Konsultační fórum bylo v podstatě vytvořeno, je to EASO, kancelář pro azylanty a doufejme, že bude to za pět eh, měsíců, tedy to slavnostní setkání se bude konat eh, v září. Myslím, že to tedy není tak velké prodlení. Co se týče úředníka pro základní lidská práva, potom nemáme eh, takovýto post, neměli jsme takovýto post do posud. A jako mnohé evropské instituce jsme se v uplynulých dvou letech snažili u toto politiku. Musíme se obrátit na rozpočtový orgán, včetně Evropského parlamentu, aby nám eh, na rok 2012 umožnili vytvořit eh, tuto eh, pozici úředníka pro lidská práva. Doufám, že to bude schváleno do tohoto září. Pokud ne, tak by to nebylo možné vytvořit tuto pozici ani v tomto roce, co se týče porušování základních práv. Eh, měl bych se asi zmínit o tom, že eh, úředníci, kteří se tím zabývají, podlehají mezinárodnímu právu a jsou pod vedením národních orgánů. A 23. května budou předloženy výsledky a potom budeme mít eh, jasný obrázek, jak je možné uplatňovat tato opatření v případech porušování základních práv je možné pracovníka stáhnout z operace a je možné e, zahájit disciplinární nebo trestně právní řízení v souladu s mezinárodním právem. A než jsme vytvořili etický kodex, měli jsme tu také různá opatření v rámci legislativy EU, které se daly používat. Takže e, to jsme doposud ne učinili, ale můžeme zatím uplatňovat stávající právní předpisy EU členské státy. Eh, ano, bylo řečeno, že nemáme eh, mandát, který se týká těchto úředníků, ale máme mandát udělit disciplinární opatření eh, našemu personálu při porušování lidského kontextu. Co se týče Frontexu, jak se díváme na veřejné mínění, je mi líto, musím to říci, ale jak se tedy na nás dívají, že jsme takový strážce pevnosti Evropa? Ehm, my se na to tak nedíváme. Ve zprávách se říká, že operace Frontexu zachránili mnohem více eh, životů lidí, než eh, jak se to podařilo různým institucím na celém světě. Jsou to kontroly na hranicích, koordinované akce, humanitární složky, které umožňují eh, zachránit lidské životy. Co se týče pozvání ze strany Národního parlamentu. S lítostí jsem se dozvěděl, že nás pozval polský parlament, to jsem eh, nevěděl. My jsme průběžně eh, hosty národních parlamentů a s radostí přijmeme pozvání polského parlamentu. No, eh, já sám to tedy prověřím se svým ředitelem a e, pokusím se zjistit, proč jsme nemohli přijmout tato pozvání. Doufám, že se mi podařilo zodpovědět všechny otázky. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já jsem se zmiňoval o e, tom, že jste nezareagovali na naše pozvání. Považujeme to za minulost, ale je třeba sledovat, aby se rozvíjela spolupráce s národními parlamenty a upevnila e, image agentury Frontex povědomí na veřejnosti. To je myslím, hlavní důvod, proč bychom měli rozvíjet takovouto spolupráci. A pan Temerman se o této otázce také zmiňoval. Frontex je správní agentura, agentura řízení na vnějších hranicích a nemá intervenční síly, které by mohly pomoci hranit Eh, chránit hranice. A je třeba zohlednit, jaké eh, jsou vaše eh, možnosti a záměry po změně zařízení a bylo by také velice důležité sledovat, aby celý proces podpořil respektování lidských práv v Evropské unii poté, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Takže vaše agentura bude také dodržovat tento nový rámec. Pan Krepo se velice přesně zmiňovalo o těch hodnotách, o suverenitě členských států na straně jedné a o základních lidských právech migrantech na straně druhé. Já se domnívám, že obě práva jsou nesmírně důležitá, takže jde o otázku, jak sloučit respektování obou těchto hodnot, tedy suverenity i respektování lidských práv jsem si jist, že o tom budeme nadále jednat v našem podvýboru. Dovolte, abych vám velice poděkoval našim hostům. A nyní bych chtěl eh, požádat paní Langmiller, aby se ujala předsednictví pro další část programu. Děkuji vám. Your mission, very interesting work. Yes.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 At first I do introduction and then she gets the floor first. It's already there. Milí kolegové, máme už trochu spoždění a budeme muset přijít k dalšímu bodu našeho programu. Zdá se, že mám dost hlasitý projev. Vy hovoříte příliš hlasitě. E, pokud se to netýká tématu, zmlkněte prosím nebo opustíte sál. Takže pokud si vzpomínáte, dalším tématem je výměna názorů s generálním tajemníkem Mezinárodní federace pro lidská práva Luisem Perezem Casasem o vývoji situace s ohledem na bývalou kolumbijskou státní spravodajskou službu Das Departamento Administrativo de Seguridad v Kolumbii. Asi si vzpomínáte, že to už bylo na pořadu jednání v březnu a v důsledku technických problémů, kdy se nám nepodařilo eh, udržet telefonické spojení, jsme toto téma museli přesunout na dnešní pořad jednání. Eh, dnes máme to štěstí, že pan Perez není jenom na telefonu, ale že je i fyzicky přítomen tady mezi eh, námi a eh, budeme moci s ním diskutovat. Chtěla bych také přivítat velvyslance Kolumbie, který nás opět navštívil. A jak víte, protože náš podvýbor pro lidská práva se zabýval touto otázkou, protože eh, DAS eh, navrhoval, abychom eh, monitorovali situaci, takže prezident Evropského parlamentu požádal Isabel eh, Duran, aby eh, se zabývala otázkou DAS, protože Isabel musí za chvíli odejít. Nebudu to tedy příliš uvádět, protože se k tomu vrátíme při projevu jednotlivých expertů. Chtěla bych předat slovo Isabel, aby nás eh, informovala. Děkuji, paní předsedkyně. Zhruba před necelým rokem v polovině července 2011 jsme sledovali složku DASu v Belgii. Já jsem byla na 10 dnů v Kolumbii, abych se snažila vytvořit si svůj pohled na věc, abych se setkala vlastně se všemi aktéry. Zaprvé s těmi aktéry, kteří hájí lidská práva, zástupci tisku, politické funkcionáře a nejrůznější združení. A myslím si, že je nesmírně zajímavé sejít se se všemi a udělat si svůj názor, jaký, jaká byla situace tedy zhruba před eh, tím necelým rokem. Dnes jsme o 8 či 9 měsíců později a já mám stále ještě celou řadu otázek k tomuto tématu, protože dnes i když prostě eh, byly poslány důležité dokumenty eh, a byla schválena důležitá legislativa týkající se například zákona o bezpečnostních službách v době, kdy jsem se sešla s novým ředitelem bezpečnostní služby, zpravodajské služby DASu Eh, tedy který eh, měl na starosti reformování systému. Myslím si, že dnes o 8 měsíců později mi zbývá celá řada otázek, zejména v jednom aspektu, který se týká DASu, a to je aplikace jeho aplikace, jak pracovat s Evropským parlamentem a Belgií. Víte, že tady máme také podezření, že dochází k odposlechům v Belgii, které DAS používal nejenom dříve a z tohoto pohledu se mi dost, dost špatně chápu, proč dnes vyšetřující výbor, který vlastně eh, stále ještě nemohl odjet na místo, aby prostě ještě udělal příhodné šetření, aby se sledovala tato složka, protože je třeba tuto složku prostě uzavřít, ale tak, aby byla kompletní a čili dnes tuto situaci stále ještě nechápu a myslím si, že bychom všichni měli vyvinout dodatečný tlak na to, aby tento šetřící výbor skutečně odjel na místo, aby se zabezpečil šetřením prvků, které se týká bývalé ředitelky exilového úřadu v Panamě a je třeba prostě snažit se jít co možná nejdále dříve, než ty anoncované, prostě to anoncované uzavření celé této složky bude moci být zrealizováno. Eh, protože když se nic nebude dít, tak je jisté, že samozřejmě důkazy zmizí Tudíž se domnívám, že je skutečně mimořádně důležité vyslat naprosto jasný a silný signál eh, kolumbijské vládě. Samozřejmě bez předsudků, k čemu došlo předtím. Já uznávám, že už učinila řadu opatření, ale je třeba, abychom dostali ještě další údaje. Skutečnost, že ten šetřicí výbor eh, musí odjet na místo a musí skutečně co možná nejkomplexněji uzavřít tuto složku, ukončila, že bych jenom tím, že řeknu, že tady v Evropském parlamentu budeme diskutovat také Eh, záležitost týkající se smlouvy nebo dohody s Kolumbií. Není to tedy téma naše dnešní, ale myslím si, že než začneme diskutovat a budeme hlasovat o eh, této smlouvě a o našich jednotlivých stanoviscích, myslím si, že by bylo dobré, abychom mohli dostat naprosto jasný signál od kolumbijských úřadů, eh, Dobře, ta smlouva, o které diskutujete, ještě není ratifikována ale my vám můžeme eh, říci, že bezpečnostní složka DA skutečně byla uzavřena a, a takovým způsobem, aby o tom byl také eh, Evropský parlament informován. Myslím si, že dochází k tomu, jak si projasňovat krok po kroku tuto složku, protože to nebylo malé téma, to byla skutečná aféra která velice zatěžovala a ohrožovala eh, také prostě celou řadu aktérů kolumbijské demokracie. A Eh, tady prostě docházelo s naprosto jasnému, evidentnímu porušování práv a násilí. A to vlastně ohrožovalo i obchodní a jiné vztahy s Kolumbií, které se jinak pozitivně rozvíjí. A já si myslím, že zejména my, jako, nebo vy jako členové podkomise pro právo, musíte tuto složku lidských práv eh, sledovat. Vždyť to je cíl naší práce samotné v tomto podvýboru. Čili je třeba jít co možná nejdále v tom, aby, toto šet, aby tento šetřící výbor ve jméno Belgie, Španělska i Evropského parlamentu mohl být eh, přijmut v Kolumbii, a než vlastně začneme v září diskutovat o té smlouvě o volném obchodu mezi Evropskou unii a Kolumbií. Ehm já samozřejmě budu pokračovat ve sledování této složky eh, s tou vizí, kterou jsem vám tady řekla. Potřebujeme ten signál nezávisle na těch nám již oznámených legislativních opatřeních. Musí tato složka být eh, došetřena především ze strany Kolumbie, ale potřebujeme prostě k tomu také formální jasno. Ale je třeba, aby k tomu dostal ten šetřicí výbor také jasnou eh, možnost. A měli bychom tedy všichni se snažit vyvíjet tlak, aby došlo k tomu šetření ze strany nebo k možnosti provozovat, provádět šetření ze strany této, tohoto vyšetřovacího výboru. Takže děkuji vám mnohokrát, že jsem byla pozvána tady do tohoto podvýboru, ale myslím si, že je třeba informovat i další poslance. Eh, je třeba, abychom si skutečně byli jednotní v tom, že chceme, aby pokročilo se vyšetřování, aby se uzavřela tato složka skutečně spravedlivě a s eh, odstraněním beztrestnosti. Thank you very much, Isabel. And I think... Moc děkuji, Isabel. Eh, k tomuto tématu určitě bude také závěrečná zpráva a určitě ji můžete také přednést na výboru předsedu. Nyní bych rád dal slovo, ráda dala slovo vám, pane eh, Kase. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte, abych připomněl na začátku celý rozměr zločinu, ke kterým došlo eh, v původní eh, spravodajské státní službě, která přímo závisela na prezidentovi republiky. Hovoříme tady o více než 600 obětek, obětech mezi, oběť, mezi bojovníky za lidská práva, nezávislými novináři, opozičními politiky, eh, soudy, soudci z ústavního soudu i soudci nejvyššího ústavního soudu. Nehovoříme tady pouze o nelegálních odposleších, hovoříme tady o vraždách, hovoříme tady o ohrožení, o hrozbách eh, smrti. A kromě toho prostě Pérez se stal loutkou eh, a e, vlastně máme, já jsem vám tady nechal e, rozmnožit e, pra, takový dokument, který byl zaslán na mě, která je zde také přítomně chozejla Izabel Reskre. Tato zpráva byla zaslána matce jedné dcery, která měla 8 let aby se jí připomnělo, že tato rozštvrcená panenka by mohla eh, prostě být také její dcera, že toto by se mohlo stát s její dcerou. A eh, prostě takovéto hrozby byly běžné v té době, ale také soudci nejvyššího ústavního soudu, myslím si, že Kolumbie je jedinou zemí, kdy soudci nejvyššího eh, soudního, nejvyššího ústavního soudu nemají eh, možnost být chráněni ani oni, ani jejich rodiny, když se snaží obhajovat lidská práva. Proč, když se podíváme, bylo by to v zemi, Eh, která je ovládána ozbrojenými složkami, ale nejvyšší soudní dvůr se měl přeci starat o hájení práva a byl přímo podřízen prezidentovi republikovi. Eh, republiky. Promiňte. Máme tady celou řadu otázek a já se budu snažit odpovědět na ně. Ostatní ještě zůstávají do diskuzi. Otázka je, zda se učinilo dost pro postihy bývalých eh, kriminálních činů zpravodajských bezpečnostních, zpravodajské bezpečnostní služby a zda tedy můžeme zaručit eh, obhájcům lidských práv a bojovníkům za lidská práva eh, prostě bezpečnost jejich životů. Když se podíváme 31. října, došlo k Eh, odpovídajícímu zákonu a 40 bývalých pracovníků DAS eh, bylo ve vězení, 20 dalších eh, ve šetření policijním a prezident republiky byl odsouzen na 25 let vězení právě proto, že byl ve službách paramilitarismu, to znamená těch revolučních ozbrojených složek a proto, že vlastně byl zapojen do zavraždění pana profesora de Andrease, který byl obhájcem lidských práv. Nejvyšší eh, soud během šesti let eh, vlastně byl pod vlivem tohoto člověka, který byl také generálním tajemníkem. Ale e, odsouzení těchto zločinů je velice závažné a také někdy obtížné, e, protože někteří měli Někteří e, akceptovali svou trestní odpovědnost za zničení určitých složek nebo za jejich nelegální převod ale někteří měli strach o životy své a o život svých rodin eh, k poslední eh, mu odsouzení došlo eh, k, v září minulého roku. To byl člověk, který teď pobývá v USA a který prostě vyjádřil své obavy z toho, že by měl být souzen před soudem ve své zemi. Eh, učinila se přítrž těmto ilegálním činnostem v Kolumbii eh, ze strany spravodajské eh, služby? Bohužel ne. Bohužel obhájci lidských práv a nejenom oni, také celá řada pracovníků ze sociální oblasti zůstávají oběťmi pro následování, včetně vražd a hrozby vraždou. Mm, eh, lidi prostě musí utéci ze země, aby mohli zachránit svůj život. Sám před, eh, prezident Santos ve své době eh, řekl, že prostě za všemi těmito vraždami a trestními činy je černá ruka ale bez pochyby to, co prezident Santos neakceptoval a myslím si, že Evropský parlament by tady mu mohl pomoci v tomto úkolu, je třeba aby prostě se řeklo, že tato černá ruka je vlastně sám kolumbijský stát. A je, to prostě znamená obrovský tlak. My tady vehementním způsobem se snažíme upozornit na to, jak kolumbijská vláda se snaží udělat to, co neudělal bývalý prezident. A to znamená reformovat kolumbijskou ústavu, aby se znovu nastolily tresty pro ty, kteří více než 30 let způsobili eh, ztrátu mnoha životů. Je třeba tedy do, k tomu, je třeba provést ústavní reformu a zrušit beztrestnost a také eh, učinit přítrž ohrožení životů celé řady Kolumbijců ze strany Eh, palamiry, prostě revolučních ozbrojených sil. Čili eh, snažíme se upozornit na to, protože necítíme žádné zároky pod současným prezidentem, eh, který máme pocit, že nedodržuje své slovo, když říkal, že bude hájit lidská práva. Snažíme se s ním být v neustálém kontaktu a upozorňovat ho na to, že to tak není. Ale jsme dokonce ve větším ohrožení než pod vládou bývalých prezidentů. Paradoxně nás ohražují více tím, že přijdeme o své životy. Pouze během roku 2011 49 obhajců lidských práv bylo v Kolumbii zavražděno. 26 lídrů, kteří chtěli získat zpět svou půdu, byli rovněž zavražděni v období mezi rokem 2006 a 2011 nemáme vůbec žádnou intimitu. Eh, naše lidská práva jsou stále eh, porušována. Jsme sledováni a, a jsme ohrožováni smrtí a šetření samozřejmě eh, v šetření se nedospívá k žádnému pokroku. Čili uzavřel bych to několika doporučeními v tomto ohledu co, a upozorním eh, na to, co v současné době DAS nazval Evropou, čili zpravodajská služba to nazvala Evropou. Tady vyjádřila své obavy týkající se lidských práv v Kolumbii a došlo k, určité, k vývoji určité strategie a sice k neutralizaci Evropského parlamentu, k neutralizaci této, pod, tohoto podvýboru pro lidská práva v Evropském parlamentu a neutralizovat obhájce lidských práv v Evropě. A tato nelegální aktivita eh, prostě se šířila do desítky organizací, které se snaží eh, podporovat rozvoj a dokonce i obča, eh, byli ohrožováni občané, kteří se snaží zlepšit situaci v Kolumbii. Proto je tady otevřená trestní záležitost v Belgii a ve Španělsku a my očekáváme, že velice rychle budeme moci zahájit trestně právní řízení eh, i ve USA, protože i tam k tomu dochází. Uzavřel bych to tím, paní předsedkyně, že bych tedy vyslovil určitá doporučení v tom ohledu, abyste pomohli panu prezidenti Santovi, aby předtím, než dojde k ratifikaci eh, této smlouvy o vzájemném obchodu mezi Kolumbií a Evropskou unii, je třeba, žádat kolumbijskou vládu a prezidenta, aby vyčistili archiv spravodajských a policejních služeb od všech spisů týkajících se obhajců lidských práv a jejich rodin je třeba ukončit tuto koncepci, kterou eh, tady přítomný pan Vys, velvyslanec zná velice dobře. Uh, protože stále ještě ozbrojené služby disponují materiály. Když se podíváte na webovou stránku, eh, tak mm, prostě my proti ním bojujeme, eh, protože jsme se stali i vojenským cílem. Je třeba uznat, že naše práce je legitimní a nezbytná pro rozvoj demokracie v Kolumbii. Trváme na tom, že vláda by měla skoncovat eh, s návrhem reformy, s jakou počítá, protože to ohrožuje demokracii, ohrožuje to mír a ohrožuje to kolumbijskou společnost. Je třeba ukončit tento eh, proces eh, té ústavní reformy, s kterou se počítá. A rád bych vám tady řekl ještě jednu věc, paní předsedkyně. Když jsme to řekli prezidentu republiky, řekli jsme to eh, také zástupci nebo vrchnímu eh, nádvládnímu a řeknu to i tady. Pakliže naším závazkem je ukončit zločiny, ukončit, skončit s beztrestností a rozvíjet důstojnou demokracie, je třeba, abychom skoncovali s vojenským konfliktem v Kolumbii a přece musí se skoncovat s tím, aby pro tento cíl, který sledujeme, jsme byli vrháni do vězení a vražděni. Pak, když se s tím skoncuje, my jsme ochotni pomáhat kolumbijskému lidu a mezinárodním organizacím, kteří jistě brzy pochopí, že my jednáme ve jménu důstojnosti odpovědně, vědomi si své historické odpovědnosti. Děkuji. Thank you very much, Mr. Perez Casas. Moc krát děkuji, pane Perez Casas. Nyní bych rád dal slovo zástupcům ELF, zejména aby nám řekli, jaké kroky podnikají k ochraně bojovníků za lidská práva. Já bych rád navrhl, aby nejprve dostal slovo eh, velvyslanec Kolumbie. Eh, nejprve budeme diskutovat mezi sebou. Samozřejmě pan velvyslanec v případě, že bude chtít eh, tyto věci komentovat, určitě dostane slovo. My jsme samozřejmě sledovali ten eh, rozvíjející se skandál od samotného začátku. Určitě tento případ byl velmi závažný. My jsme se tím začali zabývat eh, okamžitě v našem dialogu s kolumbijskou vládou. Eh, diskutovali jsme to zejména v eh, kontextu řešení otázek lidských práv. Zcela souhlasíme s tím, co zde zaznělo o důležitosti role obhájců lidských práv eh, v jakékoliv zemi, včetně toho kolumbijského kontextu. Ten samozřejmě zůstává i nadále velmi složitý. Přivítali jsme proto prohlášení eh, pana eh, prezidenta Santose o roli obhájců lidských práv. Chtěli bychom také připomenout, že když tento skandál vypuknul, tak to byl právě pan Santos, který byl minister obrany a on žádal, aby došlo k rozpuštění a likvidaci DAS, tedy tohoto, eh, eh, této rozvědky. Víme, že v současné chvíli probíhá celá eh, řada vyšetřování. Je do toho zapojen nejen soudní systém, ale samozřejmě také prokuratura. Eh, soudní systém v Kolumbii je podobně jako v Evropě nezávislý a proto samozřejmě šetření eh, trvá. Víme také, že v tomto eh, řízení je tisíce a tisíce stránek, které je potřeba zpracovat a řešit a proto nelze očekávat, že by vyšetřování skončilo v krátkém časovém horizontu. Víme, že za toto vyšetřování také nesou v současné chvíli odpovědnost osoby na nejvyšší úrovni. A eh, jak říkal pan Ferez Casas, to vést také k eh, obvinění. Samozřejmě jsme velmi obezřetní, pokud jde o toto vyšetřování. Zazněla tam také některá obvinění, která se týká Evropy a která se týkají tohoto podvýboru. My vás můžeme ujistit, že toto téma zůstane během nadcházejících měsíců určitě na našem programu. Pokud jde o soudní reformu, reformu soudnictví a zejména pokud jde o tu otázku eh, vojenské justice, tak to není sice zcela eh, přímo v kontextu s tím, co dnes řešíme, nicméně i tato otázka nám leží na srdci. Od té doby, co tento eh, skandál vypuknul, eh, bylo žádáno o tom, aby se touto aferou zabývalo občanské soudnictví a nikoli vojenské soudy. Zabýváme se tedy otázkou a tou problematikou, zda má být i nadále prodloužena výjimka, aby se tímto případem zabývaly vojenské soudy. Samozřejmě my jsme v dialogu s kolumbijskou vládou, eh, když jsme diskutovali o otázkách eh, lidských práv, znesli také právě tuto problematiku, která se týká Evropy. Moc krát děkuji. Děkuji. Nyní otázky a připomínky. Pan Klute, prosím. A děkuji mnohokrát. Já vlastně nejsem členem tohoto výboru ale za naši frakci to bohužel dnes není a proto jsem se hlásil o slovo, proto jsem přišel. Ale jinak eh, znám situaci v Kolumbii, zaobírám se jí. Nejprv bych rád velice poděkoval panu Potas Kasasovi. Myslím si, že v současné situaci bylo nesmírně důležité, ehm, že přijel, protože diskutujeme právě o té smlouvě o volném obchodu, která obsahuje také doložku o lidských právech a proto je nesmírně důležité hovořit i o této fázi období vládnutí Uribeho. A myslím si, tedy já se domnívám, že by tato smlouva neměla být podepsána, dokud tyto otevření otáz, otevřené otázky nebudou zodpovězeny, zejména celá ta záležitost DASu a jeho operace v Evropě. Zajímalo by mě, pane Perese Kasasi, vy už se jste se k tomu sice vyjádřil, ale mě by zajímalo, zda byste k tomu mohl učinit několik dalších poznámek, eh, mm, abychom byli ještě více motivováni nepodepsat prostě tuto smlouvu. Naš, náš postoj je, že jako minimální měřítko by prostě musela být zaručena neomezená spolupráce právních institucí z Kolumbie a z Evropské unie a také by mělo být, měla být uzavřena dohoda o právní pomoci. To je tedy naše stanovisko. A z našeho pohledu by bylo také žádoucí, a jde to smíše, spíše tedy ve směru Evropského parlamentu, belgické trestně právní úřady se zaobírají špionážními útoky na poslance, také to sledují a my se domníváme, že by tedy mělo smysl, aby se zapojil i Evropský parlament do tohoto šetření. To bylo jenom krátce, tedy jako komentář za mou skupinu a byl bych vám velice vděčný, kdybyste na to eventuálně mohli ještě zareagovat nějakými upřesněními. Díky. Danke, Herr Klute. Are further requests from members? Mají poslanci či poslankyně ještě nějaké dotazy či připomínky? Jestliže nikoliv, tak eh, ještě předtím, než dám panu PVS své eh, závěrečné slovo, Chtěl bych se zeptat, zda pan velvyslanec žádá o slovo na tři minuty. Prosím. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, chci vám poděkovat za pozvání a za možnost. Mohu znovu, moci znovu promluvit ve vašem podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu. Zároveň chci poděkovat nedávnému výroku vysoké zástupkyně vnější služby a místo předsedkyně komise z 2. května tohoto roku paní Ashton, která žádala o bezpodmínečné propuštění uneseného francouzského novináře Farkem Eh, to bylo v době, kdy se snažil sledovat <clears throat> spolupůsobení Farku a mm, překupníků s drogami je třeba prostě a my se snažíme bojovat také proti tomuto, proti drogovému, proti tomuto drogovému gangu. My už jsme také řekli, že novináři se nemohou nikdy stát vězněmi války. A tajemnice, také jsem předal tajemnici tohoto podvýboru mm, eh, dokument, který jsem také předal zástupcům FIAH minulého promiňte, bylo to v březnu eh, v tomto roce, kde jsou určité základní úvahy o tom, co tady již přednesl pan Pérez. A nyní ke konkrétnímu tématu DAS, čili oné spravodajské služby. Jako bod číslo jedna, jak již řekla Evropská vnější služba, prezident Santos splnil svůj slib uzavřít DAS jako takový minulý rok a rozdělil jeho funkce mezi Národní policii, Národní justici a speciální migrační úřad, který byl nedávno zarožen. Veškeré archivy zůstaly pod dohledem generálního prokurátora, což je disciplinární nezávislý kontrolní orgán řízený vládou. Za druhé, vláda schválila nový spravodajský zákon, který jasně definuje funkce i zákaz a transparentnost a záruky lidských práv a práv veřejného vyjadřování, včetně imunity poslanců. Za třetí, vláda podpořila politiku a rozpočtově i justici a prokurátora s tím, aby mohl investi, aby mohl konat šetření a e, skutečně potrestat všechny vyníky a pachatele nelegálních akcí. Koncem března došlo k odsouzení 66 Eh, pachatelů. 18 z nich bylo eh, odsouzeno k trestu zbavení svobody a další eh, byli, dostali jiné tresty. To vše bylo vyřčeno nezávislým soudem. Kolumbie je právním státem, kde existuje dělba moci. Jak soudnictví, které odpovídá za stíhání kriminálních činů, tak i soudci vynášející své výroky jsou nezávislí na vládě a jsou podřízeni právu a zárukám a povinnostem vyplývajícím z trestního zákoníka. A to je zásadní prvek v konstrukci demokracie, Kolum, demokracie Kolumbie jako právního státu. Očekáváme od spravedlnosti, že nám dá odpovědi na to, co může dát pouze justice. Čili zhrnuto, Kolumbii, jak společnost s nejrůznějšími státními institucemi konají rozhodně, aby se dověděli justičně pravdu, aby došlo k jasnému definování odpovědnosti a aby se vytvořil jasný právní rámec pro to, aby právní stát správně aplikoval všechny normy, aby se již nikdy více neopakovaly ty Eh, skutky z minulosti. Děkuji mnohokrát. Thank you, Mr. Ambassador, and I give the floor. Děkuji. Nyní bych ještě ráda dala slovo panu Perez Casasovi, aby mohl odpovědět na otázky, které zazněly a prosím, omezte se na maximálně pět minut. Máme časové spoždění. Děkuji. Muchas gracias, eh, señora Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Co se týče smlouvy o volném obchodu, která stojí před ratifikacím ze strany Evropského parlamentu, bych rád se vyjadřil k tomu, že tady je demo, demokratická klauzule, která byla začleněna do této smlouvy a jsou to závazky, eh, kromě tedy práva pracovního a kromě eh, environmentálního práva ale bez pochyby pro nás eh, stále ještě přetrvávají veliké obavy z toho, že by se snad mohla podepsat tato smlouva, zatímco v Kolumbii dochází ke stálému zavraždění zástupců odborů či eh, ne, eh, indi, zástupců indické populace a dochází, pokračuje se ve vraždění bojovníků za lidská práva. Nemělo by smysl eh, eh, podepisovat tuto smlouvu o volném obchodu a potom říci, no poslyš, my jsme tady podepsali smlouvu, která závažně porušuje lidská práva. Myslím si, že to by jistě nebyl dobrý čin evropské zahraniční politiky. Myslím si, že úlohou Evropy by bylo pomoci prezidenti Santosovi, aby učinil nejrůzně ty důležité kroky předtím, než ta smlouva bude podepsána s určitými, prostě dát určité prvky na stůl, které jsem zmínil ve svém příspěvku. Je třeba uznat práci obhajců lidských práv Eh, prostě difamující eh, kampaně neskončily s prezidentem Uribem, ale pokračují s prezidentem Santosem. A pan bývalý ministr obrany a bývalý velvy, a současný velvyslanec ví velice dobře, o čem hovoříme. My jsme žádali prezidenta, aby prostě opravil Eh, ta prohlášení, ke kterým o nás eh, došlo, aby potvrdil, jakou práci jsme vykonali, eh, co jsme všechno vykonali v latinoamerických právech. My jsme měli osm advokátů, více než 18 let, proto aby se odsoudili ty masakry, ke kterým došlo v Kolumbii. A Eh, tento masakr Marlipan, za to prostě eh, byly odsouzeny eh, osoby ve Spojených států a, a prostě vystavovali se jako nevinné oběti, aby nás prezentovali jako skorumpované lidi, zatímco my jsme hájili práva nevinných obětí. A hájili, museli jsme hájit své holé životy. Pan prezident řekl, nikdy se nezmíním o vaší organizaci, nikdy nebudu hovořit o advokátech, protože z titulu prezidenta nebudu hovořit o advokátních společnostech a nemusím něco takového řekl. Nikdy se nezmíním a o žádném advokátovi, ale samozřejmě zůstáváme stigmatizováni před veřejností nejenom u nás, ale i v mezinárodním měřítku naše aktivity jistě nebyly a nikdy nebudou řízeny ziskem. My jsme se prostě snažili aby došlo ke skoncování utlačování, ke kterému v Kolumbii docházelo. My chceme, aby se v Kolumbii skutečně institucionovala eh, demokracie jako taková a právní stát. A dokud k tomu nedojde, budeme se snažit nastolovat mír a hájit ho pan velvyslanec eh, tady řekl určitá čísla těch, co byli šetřeni, těch, co byli odsouzeni ke zbavení, eh, odsouzeni jak se tý... Para que por favor se comprometa a responder. K odnětí svobody. Kromě toho, že jsme sformulovali naši otázku, musím říci, že sám prezident a sám minister spravedlnosti, sám minister obrany dostali tyto dopisy. Proč až do dneška pan Jose Miguel Arbaiz který byl pod ředitelem DASu, kterého jmenoval pan jeho šéf Nirbeles a se kterým byl ved, veden trestní proces pro závažné trestné činy v Kolumbii, je senátorem v Kolumbii a je jedním z nejví a, a je zapojen do únosu a do mučení a proč až do dneška tento pán, který nikdy nepřestal být aktivním členem ozbrojených složek, zůstává chráněn vojáky národní armádou. Očekáváme, že dostaneme odpověď, protože možná poté pochopíme, jak ukončit teror, který je stále ještě, který stále ještě trvá v naší zemi. Děkuji. Thank you very much. Velice vám děkuji, pane Perez Kazasi. Děkujeme, že jste nás navštívil a jak již bylo řečeno úvodem, my eh, o tom budeme ještě informovat. Máme paní Duran a konferenci předsedů a jak jsem také pochopila z vyjádření zástupce Evropské služby pro vnější činnost, tak eh, sledují eh, velice důkladně vážné případy porušování lidských práv a Chtěla bych vám tedy ještě jednou poděkovat a nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a protože teď je ticho, chtěla bych vás požádat, abyste respektovali, že projednáváme různá témata. Pokud chcete místnost opustit, tak prosím, tiše odejděte. A Dále budeme hovořit o situaci v Saudské Arábii. Byla jsem informována o tom, že mnoho z nás ví, že existuje dlouhý seznam porušování lidských práv eh, v Saudské Arábii, ale přesto eh, se neobjevuje tak otevřeně Saudská Arábie na pořadu jednání Ráda bych eh, zahájila a uvidíme ke konci eh, diskuze, pro jaké následné kroky se rozhodneme, protože eh, abych řekla na úvod, Saudská Arábie je hlavní islámskou zemí, která doposud neratifikovala dvě hlavní úmluvy o lidských právech, a to Mezinárodní úmluvu o ekonomických, sociálních a kulturních právech a ICCPR. A také je to země, která v roce 1948 eh, nehlasovala pro přijetí Všeobecné deklarace lidských práv v OSN. V, roce, v roce 2009 na Radě pro lidská práva Evropské organizace spojených eh, národů byl eh, proveden přeskum, tedy eh, proces, v němž různé vlády diskutovaly o možném zlepšení Zazněly tam hlasy i těch eh, protivníků, tedy eh, o, kteří hovořili o negativním vývoji a vznikl velice dlouhý seznam. Pokud eh, vás to zajímá, tak se můžete o tom dočíst v tom všeobecném periodickém přeskumu z roku 2009 a saudská vláda formálně akceptovala celou řadu doporučení, které předložily členské státy EU i ostatní země. Například, aby e, omezovali uplatňování trestu smrti a tělesných trestů a e, nebo volání po zrušení e, mužských poručníků pro ženy. Human Rights Watch pan Vilk bude informovat o tom, zda některá z těchto doporučení byla uskutečněna či ne. Ráda bych ještě připomněla, že v únoru v našem parlamentu jsme se dozvěděli, že malajská vláda eh, státního příslušníka Saudské Arábie eh, vrátila do Saudské Arábie. Byl to pan Hamsi Kashgari, eh, který byl obviněn z odpadlictví od víry. A Saudské Arábii i v dalších muslimských zemích je za to hrozba trestu smrti. Takže bylo mezinárodní hnutí, které volalo potom, aby ho malajská vláda nevydala i náš předseda Evropského parlamentu požadoval, aby nebyl vydán do Saudské Arábie, ale Eh, byl tam vydán a já bych chtěla znovu zdůraznit, že vznášíme důrazný eh, požadavek eh, proti vyslovení trestu smrti. dále byla vyslána na arabský poloostrov mezi parlamentní delegace a také jsme přijali velvyslance z Saudské Arábie v Bruselu 15. května k této otázce. Eh, k odpovědi si ještě vrátím. Eh, ta svoboda je zaručena eh, v kontextu respektování náboženství. Odchylné formy od přesvědčení a vysmívání se Mohamedovi jsou trestným činem. Třeba tedy respektovat islámská práva. Pro mě je tedy eh, jasné, že nemáme příliš velký důvod k optimismu eh, v případě pana Kaškaryho abychom diskutovali o situaci v oblasti lidských práv v Saudské Arábii. Chtěla bych přivítat eh, vás, pana Vilkeho, který je expert za Human Rights Watch a Máme značný program, proto souhlasíme s tím, že se zaměříte pouze na některé problémy eh, a to na problémy zadržených obhajců lidských práv, eh, dále na současnou situaci z hlediska ženských práv a eh, dále na otázky nápošenských menšin. Také vystoupí zástupce ESVČ. Pane Vilke, děkuji vám, paní předsedkyně, excelence, dámy a pánové. Saudská Arábie je důležité křižovatce ve historii historie. Je tu eh, krize v eh, vládě, je tu stoupající politická účast a eh, zaměřuje se pouze na ekonomické otázky. Co se týče lidských práv, tak je tu určitá směsice represálí a tolerance tele, tranzice v Saudské Arábii k, k, k třetí e, generaci e, byla odložena na několik e, let, ale mezi tím 60 obyvatelstva z počtu 90 milionů je mladších 18 let a po celé dekády tu byla snaha migrantů zastavit migraci pracovníků, eh, protože tvrdí, že jsou migranti eh, méně eh, kvalifikovaní. Situace se zhoršuje. Vláda krále Abdallaha tvářila velké k eh, města po království, snažila se diversifikovat ekonomiku, odklonit se od těžby ropy a posilovat eh, hospodářský růst. Eh, změny ve směru respektování práv můžeme ale očekávat spíše od mladší generace. Proto je tato země na křižovatce generace, eh, zejména mládež, díky využívání internetu, eh, navazování kontaktů a také vytvářením obchodních vztahů na internetu. Já, když jsem zahájil svou činnost, před sedmi lety jsem byl často na telefonu eh, s, s lidmi z Saudské Arábie. Nyní mnozí využívají Twitter vláda eh, ne, eh, vede v oblasti respektování práv eh, bere to do rukou mládež a vláda to více či méně toleruje. Ještě se dotknu dvou, tří otázek, které jsou podstatné pro práva, je to právo projevu a lidská práva Saudská Arabie už není královstvím mlčení. Eh, vede se zde dialog a je tu značná komunita na Twitteru. Eh, já se o tom zmiňuji, protože tato fakta eh, nejsou někdy dost dobře známa. Tento vývoj nastal navzdory politiky vlády na rozdíl od slov pana velvyslance byl přijat eh, zákon na potírání kyberkriminality eh, kriminality a dotýká se to také mírových disidentů, eh, kteří nijak nenarušují veřejný pořádek. V roce 2007 eh, byla regulována elektronická komunikace, eh, včetně webových stránek a veškerých forem komunikace, soukromé e-maily, textové zprávy byly zahrnuty do těchto omezení a eh, uplatňování zákona na zveřejňování byl ještě rozšířen, takže je zločinem eh, vyjadřovat eh, tom eh, byly zavedeny přísné tresty pro pachatele. Bylo to však části revidováno. V roce 2009 král Abdullah vyhlásil fatvu pro ty, kteří nerespektovali na ženské zákony. Všechna tato opatření byla realizována z části eh, eh, fatva ve směs byly tedy eh, stránky jenom blokovány a jenom několik málo případů porušování práva na zveřejňování se stalo právem. Dále bych chtěl citovat, v únoru 2011 aktivisté zveřejnili tři petice, kde eh, eh, volali po eh, vytvoření voleného parlamentu. Na Facebooku byl vyhlášen den hněvu a e, také e, volali po zrušení e, zákazu řízení motorových vozidel pro ženy. A zástupci této politické strany z toho vyvázly docela dobře až na jednu osobu, která byla odsouzena, myslím, na 8 let saudské orgány a také zástupci církve vydali nařízení, takže tedy nikdo nevyšel do ulic, jenom osoba, která eh, zveřejnila video, byla eh, zadržena a odsouzena. Eh, na východě Saudské Arábie kde žije 2 miliony šítského obyvatelstva, eh, pokračovali v protestech bez přerušení. Bezpečnostní složky eh, zatkly stovky, eh, včetně významných osobností lídři šítské skupiny, kteří vystupovali za práva a v Riadu, v hlavním městě, se odehrávaly menší protesty, kdy došlo k, v březnu a opět v listopadu a v prosinci k zadržení osob. Saudské orgány eh, zadržely většinu účastníků, jinak eh, nejsou žádné organizace lidských práv, je tu jenom jedna skupina pro eh, která združuje eh, jejich eh, mluvčí eh, univerzitní profesor dostal zákaz vycestování. Dala nová organizace byla založena v únoru 2012, ale Eh, neobdržela licenci od eh, vlády, protože v Savské Arabii není žádný zákon o možnosti zakládat nevládní organizace eh, reforma lidských práv se zaměřuje na priority a to je právo na spravedlivý proces pro ty, které byly zadrženi od roku 2003. V roce 2008 ministerstvo vnitra přistoupilo eh, k rozsudkům a vytvořilo eh, soudy pro teroristické činy eh, procesy se odehrávaly velice často bez právníků a bez účasti mezinárodního tisku. A tyto soudy pro teroristické činy od roku 2011 odsuzují i e, mírové e, disidenty, jako Yusuf Lahman, který byl v loni odsouzen k pěti letům a také e, kritici tohoto tvrdého náboženského extremismu byly eh, pro eh, své vyjadřování online odsouzeny eh, bylo hodně investováno do vytváření pracovníků pro tyto soudy. Ta organizace, o které jsem hovořil, podala celou řadu odvolání proti tomuto odsuzování a mučení ale eh, Human Rights Watch zdokumentovali tři nedávné případy mučení v Saudské eh, Arabii, včetně vynucení přiznání mučením eh, poté, co jednomu amputovali ruku a nohu pro údajnou krádež chtěl bych se zmínit o eh, trestním právu, které neumožňuje odvolání. A eh, co je vlastně trestný čin? Eh, žalobci neposuzují, zda ten trest odpovídá právní definici trestu dochází k odsuzování pro nošení příliš dlouhých vlasů, pro neposlušnost rodičům a vysmívání se islámu, jak řekl velvyslanec, není porušením mezinárodního práva. Takže zastánci tvrdé linie vystupují proti eh, obhájcům lidských práv, snaží se je donutit k rozvodu, tvrdí, že jsou bezvěrci, aktivisté lidských práv eh, mají zákaz vycestovat. Eh, Té, co se jedna osoba, která se zúčastnila stipendia v USA, bude pravděpodobně nucena se rozvést se svou ženou. To jsou opravdu velice kontroverzní otázky v Saudské Arábii. Slyšel jsem v mnoha případech, že se Saudská Arábie ubírá správným směrem podle vlády a podle krále, že ženy získají politická práva, že bude vytvořen kvazi parlament kam budou moci volit. Podívejme se tedy na aktivity na eh, obecní úrovni. Na rok 2011 90 milionů Saudů, dejme tomu polovina jsou muži a ženy, 60% mladších 18 let, takže je tu 5 milionů volitelných voličů. 70 milionů volilo a saudské ženy pravděpodobně eh, by se mnohem méně účastnili eh, voleb eh, v budoucnosti. Takže je to vítané symbolické gesto, které je opravdu jenom symbolické. Iniciativa krále se snažila otevřít možnost pro ženy, aby pracovaly Eh, účast žen na trhu práce je velice nízká, kolem 15 přes 330 tisíc žen jsou nezaměstnané, i když eh, mají různé eh, akademické tituly. To na základě údajů z roku 2008, ale přesto 60 působení na saudských eh, univerzitách eh, eh, jsou ženy. Ženy pracují zejména jako prodavačky v obchodech s prádlem. A to je iniciativa, která sáhla do roku 2005, která byla nyní zrealizována v roce 2011. Jsou to tyto drobné krůčky. Hlavní otázkou, která e, e, zůstává téměř nezměněna navzdory e, příslibu, že bude zrušen institut mužského poručníka, ženy přesto nemohou sami přenocovat v hotelu bez mužského doprovodu a stále musí mít povolení, aby mohli cestovat, aby mohli pracovat, aby mohli působit na univerzitách a dokonce, aby se jim dostalo zdravotního ošetření to je tedy znevýhodnění žen a takovým ukázkovým příkladem saudské politiky vůči ženám je sport. My jsme zveřejnili eh, eh, informace, eh, včetně zákazu věnovat se sportu v tomto království. Z 153 sportovních klubů žádný neumožňuje přístup ženám v roce 2009 a 2010 a opět v únoru tohoto roku eh, vláda eh, zavřela tělocvičny pro ženy a národ Národní olympijský výbor eh, řekl, že nedovolí ženskou delegaci a pokud tak je nutné mít mužské, mužský doprovod a musí být řádně oblečena. Občas slýcháme o eh, porušování eh, praktik. Hlavním problémem je vztah mezi eh, ve vztahu k té šítce menšině, je to diskriminace na trhu práce, je to nemožnost se věnovat svému náboženství rostoucí počet eh, eh, soudů, kteří se ozývají, skýtá určitou eh, naději, ale není to úplně optimistické. Chází k obtěžování opájců lidských práv očekávání obyvatelstva sice roste a saudská vláda požaduje čas, říká, ubíráme se tím správným směrem. Já pozitivní vývoj nepopírám, ale ta e, rychlost e, daleko pokulhává za očekáváním obyvatelstva a společnosti. Děkuji. Děkuji, pane Vilke, za velice e, podrobnou a doložnou prezentaci, která přesto určitý vývoj ukazuje. Dále se obracím na zástupce Evropské služby pro vnější činnost a potom také Pan Alexander Antritis je e, e, pracovník kanceláře, snad si můžete rozdělit řečnický čas. Thanks to Mr. Wilke for this. Moc krát děkuji. Chtěl bych také poděkovat panu Vilkemu za tuto o, ucelenou prezentaci. Jako EAS máme samozřejmě podobné obavy, jako ty, které zde právě zazněly. My tyto věci komunikujeme eh, saudským úřadům eh, tak často, jak je to jen možné. V Riádu máme naši kancelář a máme tedy s úřady konstantní dialog. Není to eh, sice příliš veřejné, nicméně se saudskými úřady o těchto věcech opravdu napřetržitě mluvíme kvůli čemu máme největší obavy, tak eh, to je zejména eh, používání trestu smrti v Saudské Arábii. Eh, na to používáme poměrně, na to poukazujeme poměrně často. Víme, že tam je velmi hodně poprav a odsud, rozsudků trestu smrti, včetně za trestní činy, které jsou běžně posuzovány jako drobné přestupky. Je to tedy opravdu znepokojující trend, pokud jde o e, trest smrti. Další obavu v nás zbuzuje e, svoboda projevu a také svoboda náboženského vyznání a víry. Všechny tyto věci neustále řešíme s našimi partnery v rámci eh, eh, a Saudské Arábie, tedy zejména z úřady. A například na konci března proběhl každoroční setkání vysokých úředníků EU a Saudské Arábie. A Jedním bodem na programu byl právě, eh, byla právě otázka lidských práv. My jsme v rámci eh, této konference, kde se tedy zúčastnila nikoli pouze Saudská Arábie, ale země eh, spolupráce v zálivu, tedy Gulf Cooperation Council. A na nejvyšší úrovni, tedy na ministerské úrovni, jsme tyto věci také řešili. Naposledy to bylo loni v dubnu v Abu Dhabi. Hovořilo se tam o lidských právech. A bylo vydáno také společné prohlášení na konci tohoto setkání. Samozřejmě těšíme se na to, až tyto věci budeme moci také přednést v rámci šestky a Gulf Cooperation Council. E, toto setkání by se mělo konat během několika nadcházejících týdnů. Dále pokud jde o Saudskou Arábii, přes prostřednictvím e, našeho zastoupení v Riádu se snažíme získávat informace o jednotlivých konkrétních případech již zde zazněl případ eh, Taškáry, ale jsou zde i jiné případy, které jim se věnujeme. Vždycky, když nás na některé věci eh, upozorňují například eh, poslanci nebo vládní organizace, snažíme se tyto věci přednést saudským úřadům a diskutovat o nich. Ve většině případů se nám podaří navázat dialog, ale nebudu vám samozřejmě zatajovat, že tento dialog ne vždy probíhá úplně jednoduše. Každopádně se nám daří poukazovat na problémy, které spatřujeme. Jak jsem říkal, toto je a zůstává důležitou součástí našich vztahů nejen se Saudskou Arábí, ale s celým tím klubem zemí v Golfském zálivu. Tento dialog tedy bude pokračovat a určitě podnikneme veškeré kroky, které budeme považovat za přiměřené či potřebné. Nevím, jestli k tomu chce ještě dodat něco můj kolega. Moc krát děkuji, paní předsedkyně. Pane Velké, moc krát děkuji za vaši prezentaci. Můj kolega již poukázal na eh, politiku EEAS v kontextu eh, Saudské Arábie a Golského zálivu. Já bych chtěl ještě poukázat na to, že pokud o bilaterální kontext, vždycky na aspekty eh, lidských práv poukazujeme. A to jak na obecné, tak na konkrétní úrovni. Mluvil jste o panem Kaškárim, podle posledních informací panu Kaškárimu již nehrozí trest smrti, protože eh, udělal pokání a vypadá to, že bude eh, akorát eh, potrestán domovním vězením nebo zákazem vycházení. Na tom ovšem Saudská Arábie trvá, protože to také důležité pro jeho vlastní ochranu. Další případ, pan Johan, který e, činí obviněním kvůli svým aktivitám během toho dne e, nevůle nebo Day of Rage. My tento případ sledujeme velmi těsně, velmi bedlivě a jsme v přímém kontaktu s našimi e, protěžky v Saudské Arábii prostřednictvím našeho zastoupení v Riádu. Zvědujeme se těmi těmto příhledům tedy každým den. My podporujeme soudské úřady v tom, aby se zaměřili na výsledky. Je to revize UPR. Saudská Arábie přijala řadu doporučení a my je podporujeme v jejich přijetí. Toto doporučení, tato doporučení se zaměřují zejména na ženy v parlamentu, na svobodu schromažďování a schromodu, eh, svobodu vyjadřování. Média jsou velmi aktivní a blogování je v Saudské Arábii e, druhé nejaktivnější hned po e, Egyptu. Zaznělo zde také, e, že jsou zde klíčové aspekty, kterým se věnujeme v oblasti politiky a my také tlačíme na Saudskou Arábii zda nezvážit například pozastavení některých politik, jako je například trest smrti nebo popravy. Navrhujeme také některé minimální standardy, které doporučujeme pro přijetí. Děkuji. Děkuji za to, že jste mě poskytnul aktuální informace ohledně situace pana Kaškáryho. Eh, určitě je to tedy pozitivní, eh, pozitivní vývoj také eh, s přihlednutím k aktivitám našeho pana předsedy Šulce. Ještě než vám dám slovo, chtěl bych se zeptat eh, také poslanců, zda se chtějí na něco zeptat nebo zda chtějí něco komentovat. Já jsem také poslankyně, takže také mohu eh, položit otázku. Určitě vyvedete dialog, pane Businy. Je to určitě také tichá diplomacie. Mohl byste říci, že se vám podařilo dosáhnout pozitivních výsledků v jednotlivých konkrétních případech, které se zabývají právě otázkou porušení lidských práv. Nemusíte mi dát konkrétní jména, chtěla bych spíše vědět, zda takovýto přístup eh, nese eh, výsledky, nebo zda je pozitivní. Já mám povinnost říci ano. Ale vám říkám také ano, protože věřím tomu, že v otevřený dialog může vést k pozitivním výsledkům. Určitě existuje také řada případů, kde použijeme to, co, čemu vy říkáte tichá diplomacie. My bychom tomu radši říkali diplomacie, která není eh, v středobodu médií. Myslím si, že eh, je to postup, který já vítám a je součástí našeho neustálého dialogu se Saudskou Arábií a týká se právě také konkrétních případů. Děkuji. Nyní pan velvyslanec. Jestli se pamatuju správně, je to poprvé, co jste přítomé, nasledujete eh, rozpravu v našem výboru. Moc krát děkuji tedy za váš zájem. A ještě předtím, než vám dám slovo, Chtěla bych říci, že v našem výboru máme pravidlo, že eh, velvyslanec, který se chce vyjádřit, eh, na to má právo, ale eh, má řečnický čas tři minuty. Jestliže nám chcete tedy říci něco k tomuto tématu z vlastního úhlu pohledu, prosím, máte tři minuty. Moc krát děkuji, paní předsedkyně. Určitě tři minuty není dostatečné, ale určitě použijeme také ostatní kanály, které nám umožní vyjádřit se písemnou formou. Ze všeho nejdříve bych chtěl říci, že království Saudská Arábie je svrchovaná arabská islámská země, která má ústavu založenou na islámské víře a vládě šaria a také na eh, Eh, vizi eh, pro eh, Mohameda budoucnosti a tedy také na Koránu. A my tedy žádáme a apelujeme na to, aby toto bylo respektováno. Článek 26 základních práv a zprávy říká, že je potřeba chránit základní lidská práva s ohledem na islámské právo šaria. Saudská Arábie se připojila k celé řadě eh, regionálních a více eh, a multilaterálních eh, prohlášení v oblasti lidských práv. Bojujeme proti diskriminaci, bojujeme proti veškerým formám diskriminace, no i proti ženám. Jsme také proti mučení a jiným ponižujícím či násilným metodám. Zabýváme se ale také právy dětí, lidskými právy, eh, eh, lidskými právy v kontextu mezinárodních organizací. A jsme také signatáři dalších smluv. Na eh, vnitrostátní úrovni jsme vytvořili panel, který, se přímo, který přímo podléhá premiérovi a tento panel se zabývá právě prováděním ochrany lidských práv a má svrchovanou pravomoc při provádění kontrol a monitoringu ve všech vládních a nevládních institucích v Saudské Arábii. V roce 2004 řekla skupina saudských aktivistů, která se podílí na šíření povědomí a kultury lidských práv v Saudské Arábii, že tento panel přispívá k ochraně lidských práv. Paní předsedkyně, eh, orgány v Saudské Arábii pracují na ochraně lidských práv v souladu s eh, právem šaria. Nedávno jsme byli cílem fundamentalistů a teroristů. A ideologie, za, která se skrývá za těmito útoky, je něco, s čím se musíme vyrovnat a my určitě neustoupíme. Islám garantuje občanům často více práv, než co garantují mezinárodní smlouvy. To se týká také žen. Ženy jsou rovnocenými partnery mužů, zejména pokud jde o práci, vzdělávání nebo základní práva. Jak již bylo řečeno, účast žen je také důležitá pro krále Abdullaha. Ženy nyní mohou být také v Shah Council, tedy v radě. A eh, tato rada je plným členem eh, parlament, eh, asociace parlamentních shromáždění. během příštích voleb ženy budou moci hlasovat i být voleny. Saudská Arábie i nadále tedy pracuje na otázkách eh, lidských práv. Eh, Saudská Arábie je eh, členem Eh, Spojených národů, konkrétně tedy eh, Rady eh, pro lidská práva, již dlouhou dobu a zůstáváme jimi členy i nadále. Moc krát děkuji, pane velvyslanče. Určitě i nás by zajímalo, jakým způsobem tedy řešíte ty změny, které se týkají právě snahy přistoupení k některým umluvám. A víme také, že eh, vaše vláda udělala některé kroky, které mohou být eh, trochu v rozporu s tím, eh, co je v těchto deklaracích, těchto prohlášeních. Možná by bylo dobré, kdybyste nám písemnou formou vysvětlili, jaké problémy stále ještě Saudská Arábie v tomto kontextu řeší. Nyní bych požádala pana Velkého, aby schrnul tuto diskuzi a Chtěla bych ještě připomínat, že, připomenout, že jsme schválili v prosinci 2007 usnesení o porušování lidských práv Saudské Arábii a zaměřovali jsme se právě na práva žen. Měli bychom ale také eh, chápat eh, ta fakta, která zde představil pan Vilke, který poukázal na celou řadu různých případů porušování lidských práv. Vy jste ale také poukázal na to, že je nyní správný čas pro to, abychom eh, více eh, řešili otázky z perspektivy lidských práv. Máme zde v parlamentu různé politické skupiny a ty by měly zvážit, zda není opravdu správný čas pro to, abychom spolupracovali na dalším prohlášení Evropského parlamentu zejména s přihlednutím k poslednímu vývoji v Saudské Arábii a také s přihlednutím k práci, kterou odvádí delegace Evropské unie přímo eh, v Riádu. Pane Velké, prosím, máte slovo. Moc krát děkuji, děkuji vám všem, děkuji pane velvyslanče za vaše připomínky. Já mám někdy trochu frustrovaný pocit, když slyším, jak vlády na mezinárodní a vysoké úrovni odsuzují porušování lidských práv. Evropská komise, ale také zahraniční eh, zastoupení eh, eh, velmi často odsuzují porušování lidských práv. Určitě soukromý dialog je dobrý, nicméně, jak vy jste říkal, je důležité, aby tento dialog měl výsledky. Jestliže hovoříte s přáteli, očekáváte, že vás přátelé berou vážně a já si nejsem zcela jistý, že Saudská Arábie eh, opravdu bere vážně to, co říkáme. Pokud jde o zadržení 30 eh, eh, etiopských křesťanů, tak Přestože podle eh, zákonu Saudské Arábie je možné eh, mít eh, soukromé církevní schromáždění, byli tito křesťané zadrženi. Pokud jde o pana Kaškaryho, moje poslední informace se liší. Eh, mé informace jsou asi týden staré, on je stále eh, na samotce, nemá přístup k právnímu zástupci eh, a stále jeho případ nebyl postoupen soudům. Není tedy žádný právní základ pro jeho zadržování. Nicméně vývoj je očividně pozitivní, protože vláda se snaží najít řešení pro tento případ a nejít tou z našeho hlediska nejhorší možnou cestou. A tím se dostávám k tématu eh, testu smrti. Saudská Arábie eh, porušuje pravidelně eh, usnesení Spojených národů o trestu smrti. Ovšem v šarie není trest smrti za pašování či konzumaci drog. To je součástí eh, kodifikovaného práva eh, v Saudské Arábii a my bychom měli apelovat na saudskou vládu, aby revidovala právě ustanovení o trestu smrti za pašování drog. Eh, já osobně nejsem přesvědčený o tom, že to má odrazující efekt. Ti, co byli odsouzeni za trest smrti, byli navíc také velmi často mučeni, aby se přiznali ta eh, představa, že vás popraví eh, za něco, k čemu jste se přiznali kvůli tomu, že vás mučili, je opravdu eh, otřesná. Co je dále otřesné, je, že některé popravy jsou stále veřejné. A to navíc, aniž by popravení měli možnost rozloučit se se svými nejbližšími. Navíc eh, Saudská Arábie eh, mm, představila dalších asi 13 trestních činů. Ne všechny z nich byly násilného, násilné povahy, za které hrozí trest smrti. Tedy i za nenásilné eh, prohřešky může následovat poprava. Děkuji tedy také za připomínky, které zde zazněly. Myslím si, že je dobře, že po čtyřech letech bude eh, vypracována zpráva o tom, jakým způsobem eh, se vyvíjí situace. Eh, naše organizace Human Rights Watch má je vyhoštěna ze Saudské Arábie. My jsme apelovali na vládu, aby nám to vysvětlila, ovšem žádná reakce nenastala. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že my všichni nyní máme eh, lepší informace o tom, jak vypadá situace v Saudské Arábii. Podle posledních eh, informací eh, během pravidelného přeskumu situace lidských práv to vypadá tak, že Saudská Arábie bude předmětem zprávy v říjnu 2013. Jakožto předsedkyně tohoto výboru Máme tedy ještě čas do eh, října 2013 popřemýšlet o tom, jakou podporu můžeme poskytnout saudským úřadům v tom, aby došlo ještě ke zlepšení této situace. Děkuji tedy, pane Velké, a nyní se dostáváme k poslednímu bodu na programu jednání. Je to výměna názorů k doporučení Radě zvláštním zástupci EU pro otázky lidských práv. Paní Andrekine je zpravodajkou Evropského parlamentu. První výměna názorů proběhla 26. v našem výboru. A protože Rada a komise nám dávají harmonogram i my musíme mít eh, harmonogram, který bude eh, časově velmi nabitý. Pravděpodobně bychom to měli dokončit během června, kdy by to mělo být součástí revizního balíčku. Paní Andrekine zaslala všem stínovým zpravodajům a politickým skupinám žádost o komentáře, připomínky k tomuto návrhu. Já myslím, že jsme se pokusili se k tomu vyjádřit, ačkoliv to bylo v tom Tyrkisovém týdnu. A já bych byla ráda, kdybyste nám poskytla poslední informace o tom, jak to tady vypadá, a potom já vám řeknu, jaký je harmonogram a následující kroky. Prosím. Thank you. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, první výměna názorů se konala 26. dubna nad tím návrhem a úplně první návrh byl rozeslán koordinátorům za všechny politické strany. Lhůta pro předkládání návrhu byla minulý týden v pátek. Já jsem opravdu velice vděčná paní eh, Barbaře Lochpiller za její příspěvek naší předsedkyni a my jsme také zapracovali některé z vašich návrhů. Eh, návrh textu již byl distribuován a přemýšleli jsme o tom, co bude možné v budoucnu. Podle pravidel budeme akceptovat ústní pozměňovací návrhy a my budeme potom ve výboru pro zahraniční věci 24. května mít hlasování. To bude tedy během toho štrasburského týdne. Je velice důležité, abychom se od eh, Rady a eh, Evropské vnější služby se dozvěděli, jaký je harmonogram, protože ten balíček o lidských právech nemusí být urgentně přijat a eh, rada ho pravděpodobně odsune. To znamená, že budeme mít k dispozici více času a budeme o tom moci ještě před hlasováním také diskutovat ve výboru AFED. Ty hlavní témata a otázky byly prezentovány 26. dubna a těmi hlavními tématy jsou následující jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro otázky lidských práv je formálně eh, rozhodnutím rady a je zapotřebí dosáhnout eh, většiny a toto rozhodnutí se bude op opírat o rozhodnutí vysoké eh, zástupkyně Evropské unie a zástupce bude vystupovat jménem EU, ne jménem e, vysoké zástupkyně, ani ne jménem rady, ale bude e, vystupovat jménem celé Evropské unie. Za druhé, abychom posílili transparentnost a odpovědnost e, mandátu zvláštního zástupce pro lidská práva, navrhujeme výměnu názorů při jednáních na jednání eh, výboru SAFET s podvýborem pro lidská práva eh, než se bude konat hlasování nebo jmenování eh, rady prostřednictvím rady. Po jmenování a ještě než se dotyčná osoba ujme svého místa. Se tím bude zabývat Evropská služba pro vnitřní činnost a dále v tomto návrhu hovoříme o politických cílech, kterých bychom chtěli dosáhnout. Chtěli bychom posílit soudržnost, efektivitu eh, při eh, respektování lidských práv a demokracie. Chtěli bychom, aby tento zvláštní zástupce pro lidská práva byl vyjednavačem v třetích zemích na vysoké úrovni a také s mezinárodními organizacemi. Chtěli bychom do toho zapojit také OSN, valné OSN i jednání s různými regionálními organizacemi. Také navrhujeme, aby tento zvláštní zástupce pro lidská práva Eh, předsedal eh, dialogu o lidských právech na vysoké úrovni. Když hovoříme o mandátu tohoto zvláštního zástupce, tak eh, bereme v úvahu, že zvláštní zástupce bude působit z podpory vysoké zastupitelky a měl by mít silný a nezávislý mandát, který by neměl být definováno úzkou tématikou, aby mohl pracovat efektivně. V navrhovaných doporučeních bychom chtěli, aby se tento mandát opíral o politiku lidských práv, o pokyny Evropské unie, o ten dlouhý seznam témat. Zvláštní zástupce pro lidská práva by měl vykazovat profesionální kvality, měl eh, by mít určité zkušenosti způsobení v oblasti lidských práv. A co se týče období navrhujeme, aby byl jmenován na dva a půl roku, abychom zajistili kontinuitu. Jeho mandát by měl být obnovitelný jednou. Zvláštní zástupce by měl těsně spolupracovat s delegací Evropské unie s pracovními skupinami zaměřenými na lidská práva a podobně a také by měl spolupracovat s nevládními organizacemi, s experty, kteří se zabývají ochranou lidských práv a demokracie. To by bylo vše k obsahu našeho návrhu doporučení a závěrem bych chtěla říci, že jsme začali hovořit o jmenování zvláštního zástupce EU eh, e pro lidská práva již v roce 2009. Bylo to také uvedeno v naší výroční zprávě, eh, která byla přijata v roce 2010, takže konečně se blíží tento návrh uskutečnění. Chtěla bych říci, že počítám s podporou všech politických skupin Evropského parlamentu. A pokud chceme eh, mít opravdu efektivní, konzistentní politiku platňování lidských práv, je eh, absolutně nutné vytvořit pro něho příslušný eh, mandát. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl vyjádřit plnou solidaritu a podporu mé kolegyni Andrikyně, jak eh, nás seznámila s tímto návrhem. Eh, chtěl bych upozornit na iniciativu ALDE. Je to eh, dopis zaslaný paní baronce Eštnové pan Verhofstadt a já jsme ho podepsali a my se domníváme, že tento zvláštní zástupce pro lidská práva je nesmírně důležitý. My velice podporujeme tuto myšlenku a já bych to nechtěla opakovat větu po větě, což jsme napsali, ale chtěl bych vystvihnout pouze tu myšlenku, že je třeba učinit mnohem více pro lidská práva. Měly by se táhnout jako červená eh, nit zahraniční politikou Evropské unie. Je třeba posílit viditelnost a dopady eh, politik lidských práv EU a zlepšit soudržnost politiky lidských práv Evropské unie eh, a implementovat balíček, který by měl být přijat před létem a také akční plán a dále je velice důležité, aby zvláštní zástupce EU měl příslušný mezinárodní profil, e, měl určité e, zkušenosti e, z oblastí lidských práv, aby to byla důvěryhodná osoba v EU a měla znalosti o právní problematice a mohla jednat s svými protěžky. Já doufám, že eh, to podpoří i ostatní politické skupiny. Chtěl bych pouze připomenout, že Kieferhofstadt, Hofstadt, pan Scott a já jsme podepsali tento dopis. Děkuji když jsem vám naslouchala, tak se nedomnívám, že by bylo v tom dopise něco, co by bylo v rozporu s těmi návrhy. Jenom pro informaci, samozřejmě eh, my eh, to opravdu velice podporujeme. Chtěl jsem jenom říci, že eh, se objevily ještě tedy další iniciativy. My ale hovoříme naprosto stejným hlasem. Pane Tavareš děkuji, paní předsedající. Děkuji mnohokrát, paní Andrikěne. Eh, my se cítíme velice dobře reprezentovaní a touto funkcí a vlastně se to mm, ukazuje, a už to tady zaznívá na našem podvýboru či v bilaterálních jednáních. Máme pocit, že většina našich obav a poznámek je zohledněna v patřičném dokumentu a já bych rád vyjádřil mm, pouze snahu o doplnění určitých bodů v této zprávě. A mohu říci, že se skutečně nacházíme na stejné vlnové délce. To, co řekl tady pan Dovský, myslím si, že my všichni jsme velice za abychom měli tuto funkci eh, zástupce pro lidská práva. Již se diskutovali veškeré pro i proti k vytvoření této funkce, vyjádřili jsme naše obavy, rovněž naše očekávání, jakož i to, že si nepřejeme, aby lidská práva byla v určitém getu mm, ve srovnání s ostatními právy. Naopak, my jsme se vždy snažili o to, aby lidská práva stála ve středobodu naší činnosti, jak zahraniční, tak vnitřní. Vlastně tomu říkáme základní lidská práva, ale samozřejmě to velice záleží na profilu prvního reprezentanta, prvního zástupce, který zaujme tuto funkci. Bylo by záhodné, aby to byl přímý, upřímný, čestný člověk, ale zároveň přísný, neboť on bude muset vystupovat a stát v kontaktu s, veřejnou veřej, s, s evropskou veřejností, Evropským parlamentem, Evropskou radou a bude vlastně stělesňovat záštitu demokracie a dodržování lidských práv i v Evropské unii. A proto já velice doporučuji návrh paní Andrikiene aby tento zástupce ještě než bude jmenovaný, přišel do našeho podvýboru, abychom viděli, co tento člověk může říci o své práci a co může říci také o svém vývoji, o své minulosti, o jeho bývalých aktivitách v oblasti lidských práv. Náš eh, podvýbor by měl jistě hovořit do profilu této funkce, jistě budeme mít právo sledovat eh, skutečnou práci tohoto člověka. Tam bychom mohli poněkud posílit naše doporučení a možná, že by bylo dobré, kdyby kabinet eh, této, tohoto reprezentanta byl zásobován technickými expertízemi, aby zaměstnanci byli v přímém kontaktu s nevládními organizacemi a tak dále. To znamená, že i my zde v parlamentu potřebujeme důvěryhodné a bezprostřední informace, neboť často dostáváme protikladné informace. Dojde-li k vytvoření této funkce, měl by vlastně skloubit vše, místo toho, aby se zdvojovalo něco, čili důvěryhodný post by to měl být. A teď ještě pár konkrétních poznámek. V úvodním ustanovení B se hovoří o tom, že zástupce musí posílit viditelnost a koherentnost v oblasti lidských práv. Já bych v první řadě hovořil o koherentnosti. A nejenom o posílení této koherentnosti, tohoto souladu, ale trval bych na tom, že je potřeba se ujistit, o tom, že tento soulad bude skutečně také dodržován na soudržnost naší zahraniční i vnitřní politiky je důležitá proto, abychom zaručovali naši vlastně soudržnost a soulad nejenom v zahraničí, ale před vlastními občany. Potom tady máme odstavec 1, první řádka. Domnívám se, že tady máme celou řadu důležitých úkolů tento speciální reprezentant by se neměl zaobírat pouze horizontálními tématy, tak jak jsou zde popsána, ale měl byl také formulovat doporučení pro evropské instituce, zejména pro eh, službu vnější činnost, pro vnější službu další záležitosti, které by, tam měly, které by tam měly být doplněné. To je tady dlouhý seznam již, ale to je skutečně zásadní. Je to seznam toho, co by měl tento specifický reprezentant činit v souladu s právním státem, bojovat proti mučení, bojovat proti beztrestnosti a v té pasáži, kde se jedná o to, že je třeba zvážit témata související s náboženstvím, svoboda náboženského názoru, ochrana dětí a tak dále. Myslím si, že jsem by se ještě měl přiřadit boj proti diskriminace, ať už rodové, náboženské, či jakékoliv jiné diskriminace, diskriminace muži a ženami na linie I. This... A v řádku I ve stejném odstavci bych rád poněkud osvětlil, tam, kde se hovoří o tom, že je třeba přispět k mainstreamingu v oblasti lidských práv ve všech politických oblastech a evropských institucích. S tím souhlasím co to znamená, ale domnívám se, že tam patří i Evropský parlament. Asi by bylo dobře, kdybychom tam jaksi zdůraznili, o jaké instituce se jedná. To znamená Evropská komise, Evropská rada, Evropský parlament. Hovoříme o všech institucích, či jenom o některých. A jaké typy doporučení by z toho vyplývaly potom pro nás? a možná, abychom se vyhli budoucím problémům, bychom to měli vyjasnit a specifikovat. V písmenu I se dále praví, jak už jsem řekl, že je třeba přinášet pravidelně zprávy Evropskému parlamentu o situaci eh, s lidskými právami ve světě tak eh, ten speciální zástupce by nám měl pravidelně také ehm, podávat zprávu o tom, jaká doporučení chce implementovat. A tyto informace by měl parlament dostávat pravidelně. V současné době je to vše. Děkuji mnohokrát za rychlou efektivní práci a děkuji také skupině za podporu. I svým osobním jménem chci velice poděkovat paní zpravodajce a popřát jí, aby zpráva prošla svou tradiční cestou, aby byla schválena. A the other Děkuji a potom pan Čip nebo další poslanci, tak po panem Čipem potom pan Svan z Evropské služby pro vnější činnost. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Domnívám se, že tu pracujeme s obrovskou rychlostí. Musíme tedy své reakce také urychlit. Nejistí mnoho času pro ústní pozměňovací návrhy. Chtěl bych poděkovat paní Andrieke za prezentaci návrhu doporučení. Domnívám se, že se jedná o velice dobrý a kvalitní dokument a jsem si jist, že je ho možné ještě o určité prvky doplnit protože se všichni díváme na zvláštního zástupce trochu z jiného úhlu pohledu a možná máme tendenci zatěžovat tuto osobu eh, různými kompetencemi. Než k tomu přistoupíme, musíme se podívat, zda tento zástupce vůbec bude schopen vykonávat všechny tyto povinnosti. Nesmíme tento úřad zatížit různými úkoly. Musíme si eh, představit, jak má tento zástupce vypadat. A musíme mít také na paměti, že zástupce bude působit v určité struktuře eh, platných smluv, institucí a podobně. Eh, to musíme mít také na paměti. Já velice vítám návrh doporučení paní Andrikyně. Domnívám se, že je to opravdu velice ambiciózní. My jsme ambiciózní a doufáme, že to zástupce bude mít také příslušnou prestiž. A díky eh, své historii, svým zkušenostím, eh, své kvalifikaci. Máme mnoho příkladů, když jsme vytvářeli instituce s velkým očekáváním od té osoby, která eh, zaujala určitou pozici takže je velice obtížné si eh, doplnit ten obrázek. Nejprve je nutné hledat eh, hodného kandidáta na tento úřad a potom je zapotřebí vytvořit ty správné vazby eh, mezi tímto novým místem a kandidátem, který ho obsadí. Jistě očekáváme spolehlivé a dobré informace od tohoto zástupce. Někdy se tu objevují pochybnosti, i když naše delegace výjíždějí do třetích zemí a mohou někdy ověřit prostřednictvím eh, Evropské vnější eh, služby nebo delegací, zda máme správné informace činné a nebo i nevládní organizace mohou být zdrojem relevantních údajů o tom, jaká je situace dodržování lidských práv. Chtěl bych říct, že je třeba eh, trvat eh, na roli takového ombudsmana. Je to opravdu velice důležitý úřad. V členských státech Evropské unie jsou ombudsmani a samozřejmě existují i v třetích zemích. Sice nejsme úplně spokojeni se strukturou eh, ombudsmanů v jiných zemích, ale tam, kde ombudsman existuje v těchto zemích, je eh, velice vhodné využít takovéto sítě. Je třeba také podporovat osvědčené postupy při obhajování lidských práv. Myslím, že to zaznělo mnoha v našich diskuzích, že jsme si uvědomili, že určitá pravidla, která chceme eh, definovat z hora, eh, narazí, ale když budeme mít výměnu názorů, potom to podpoří také i ostatní země, které se chtějí ubírat eh, k cestě podpory